Milí kolegové, dobrý den. Eh, já navrhuji, abychom přistoupili k bodu 6 programu, což je výměna názoru s Enverem Oksajem, který je ministr zahraničních věcí Kosova. A já bych chtěla ho přivítat velice vřele zde na výboru i jménem kolegy Kukana, který je předseda delegace pro vztahy s jihovýchodní Evropou pan Enver Hoxaj, který je ministrem eh, zahraničních věcí Kosova. Ještě jednou vás vítám. Eh, v poslední době politická aktivita byla velice intenzivní, spousta různých událostí a hodně činnosti eh, po takovém tedy klidném období vzhledem k volbám, tak nová vláda začala intenzivně pracovat a řešit celou řadu problémů, se kterými se země potýká. S velkým potěšením jsme se dozvěděli, že na poslední schůzi v rámci dialogu Bělehrad-Priština došlo k plodným jednáním a došlo i k dohodě o významných bodech jako svoboda pohybu, jako vzájemné uznávání diplomů a jako i sdělování informací z matrik. To všechno bude mít pozitivní dopad na život občanů a já bych chtěla obou stranám za to poděkovat. Velice rádi si vás vyslechneme, abyste nám vysvětlil, jak se budou realizovat tyto dohody. Určitě víte, že Evropský parlament velice i podporuje i, e, aby se formálně vyřešila ta vizová povinnost s Kosovem a okamžitě zahájíme tedy dialog, vizový dialog s Kosovem. Samozřejmě to usnadnění vizové povinnosti znamená ale, že Kosovo musí splnit celou řadu kritérií jako readmise a e, reintegrace obyvatel, e, které budou odeslány z Evropské unie do Kosova. Vaše vláda je v této oblasti velice aktivní a rádi si vás vyslechneme, jaká jsou vaše očekávání a jak se věci vyvíjí. Pane ministře, máte slovo a po e, vašem vstupu zahájíme diskuzi. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Paní předsedkyně, paní předsedající, Vážení členové výboru AFET, ano, je to pro mě velké potěšení, že jste mě pozvali na vaši schůzi a děkuji za tuto příležitost dnes k vám pohovořit. Je to velice dobrá příležitost eh, pro výměnu názorů a já více než 8 let jsem byl poslancem doma, tak o to více velice rád i zareaguji na vaše dotazy a připomínky. Já myslím, že vás nebudu zdržovat nějakými dlouhými projevy. Zaprvé dovolte, abych vás informoval, že Republika Kosovo je mladý stát, a zajišťuje stabilitu mír v regionu. Je tím aktérem stability a já mm, především vás chci poinformovat, že za poslední tři roky se nám podařilo vytvořit eh, vlastně od nuly stát a vybudovat naši společnost a vlastně k tomu došlo i za podpory řady zemí a především zemí evropských, které nám hodně pomáhali a moji spoluobčané vám za to jsou velice vděční. Za druhé, jak i řekla paní předsedající, minulý měsíc došlo k ústavní krizi v naší zemi, kdy eh, dva eh, prezidenti museli odstoupit a my jako ehm, mladá země vlastně jsme byli i schopni nalézt řešení této krize a zvolili jsme si nového prezidenta, to je vlastně první žena na Balkáně a ona zastupuje naši zemi a v podstatě, a je to, e, není členkou žádné strany, je nadstranická. E, to ukazuje na to, že Kosovo e, je odhodláno respektovat princip právního státu, e, je odhodláno podporovat politickou stabilitu, která je tak potřebná a je i odhodláno zastupovat celé spektrum naší společnosti. Třetí věc, kterou bych zmínil. V posledních třech letech naším hlavním cílem bylo vybudovat multietnickou společnost. A včera se sešla mezinárodní řídící skupina v Prištině, která je složena z 25 států. A a skutečně mm, udělali takovou bilanci dosažených výsledků mm, za poslední tři roky. A za poslední tři roky se nám podařilo eh, realizovat více než 80 z plánu Atisary a Kosovo je dnes skutečně multietnickou společností s eh, velice dobrou integrací menšin. V posledních třech letech jsme investovali více než 200 milionů eur na to, abychom vytvořili pět eh, nových eh, územních celků obcí eh, ze srbských menšin a máme 25 členů parlamentu, 26 členů parlamentu, kteří jsou z různých menšin a Podařilo se nám tedy vytvořit multietnické instituce úplně od nuly na úrovni tedy ústředního řízení státu i na úrovni místní. Také i jakožto nová vláda jsme se zaměřili na boj proti chudobě, proti korupci, organizovanému zločinu a zároveň e, e, se snažíme zlepšit podmínky pro hospodářský vývoj a provádíme reformy, e, především v oblasti soudnictví a státní zprávy. Eh, eh, jsem rád, že paní předsedající zmínila i ten dialog eh, mezi Prištinou a Bělehradem. Je to dialog, který byl iniciován v září minulého roku usnesením OSN. Je to dialog, který se především zaměřuje na ty technické odborné aspekty. Prozatím jsme uzavřeli tři dohody které se zabývaly třemi hlavními problémy. První problém bylo vzájemné uznávání univerzitních diplomů, druhé téma svoboda pohybu osob a třetí téma byl rejstřík katastr. A během mm, nadcházejícího roku bychom chtěli uzavřít další dohody. Eh, jde nám o pokrok tohoto dialogu a Priština bude v tomto velice vstřícná, bude se chovat velice seriózně a skutečně eh, jí půjde o to, aby ten dialog byl korunován úspěchem. Zároveň Pracujeme i na budování dobrých vztahů s sousedy v regionu. Máme vynikající vztahy s Makedonií, s Černou horou, vynikající vztahy máme i s Albánií a to nejsou pouze vztahy politické, ale zároveň obchodní a hospodářské. A, a eh, já ale nechci protahovat eh, eh, tento úvod, eh, těším se spíš na vaše otázky, takže ještě řeknu, že v příštím měsíci mm, a v příštích měsících nás čekají tři výzvy, to znamená integrace severu Kosova, mm, kde operují tedy srbské státní struktury a My nechceme, aby tam byl nějaký latentní eh, takzvaný zmrazený konflikt. My nikdy ale nechceme akceptovat rozdělení této části území a zároveň jsme proti použití násilí v této části země. Druhá věc. To je ekonomický eh, rozvoj země. Před pár měsíci jsme vytvořili velice dobrý hospodářský plán za pomoci nejlepších expertů země, celého regionu i Evropy a snažíme se maximálně pro to, abychom zlepšili eh, životní podmínky lidí. A třetí další významná výzva je, jak se postarat o to, aby ta evropská perspektiva se konkretizovala a tady budeme apelovat více na vaši podporu, především pokud jde o vizovou cestovní mapu. Eh, z 50 milionů obyvatel na Balkánu je pouze 2, je 2 miliony Kosovarů, kteří nemají možnost cestovat bez eh, víz. A my bychom rádi, aby ne, aby eh, neměli vizovou povinnost, ale aby, jenom chceme Eh, abychom měli jasno, jak to bude, abychom měli vizovou cestovní mapu, abychom věděli, jaká kritéria máme plnit. Již jsme udělali hodně práce v posledních dvou letech, ale pokud by se nám podařilo do konce roku dostat tuto, mm, tento vizový plán, tak to by pro nás byl velký impuls a naše vláda eh, se na tom bude intenzivně podílet. Za druhé, mm, nám jde o konstruktivní vztahy s EU. Kosovo je jediná země v regionu, která nemá žádný smluvní vztah s Evropskou unii. Mm, to by hodně změnilo náš vztah s Evropskou unii a my bychom hodně využili tohoto, abychom posílili ty tak potřebné ekonomické a sociální reformy. Vážení členové výboru AFED, paní předsedající, v podstatě jedna, jediná agenda, jediný program, o který jde malým zemím, to je eh, vstup do Evropy a evropská integrace. To je něco, co e, pro nás bude znamenat předvídatelnost, stabilitu a zároveň to vytvoří i nejlepší rámec pro to, abychom mohli řádně zpravovat věci veřejné a provádět reformy. Důvod, proč my jako země e, e, jsme nezávislý stát, je, že je to, že máme i tu evropskou perspektivu. A evropská perspektiva, to je pro nás vše. A to je pro nás jediný cíl, který my jako mladý stát máme. Závěrem chci poděkovat vám všem za velkou podporu, kterou jste nám poskytli v posledních letech a chci eh, poděkovat eh, za to, že podporujete i jiné země v regionu. Minulý týden jsem byl na samitu v Chorvatsku a Ehm, to, co se Kosovanům podařilo za posledních šest let a ten nový impuls, který dostali tím, že se uzavírají vyjednávání, to je něco, eh, eh, co i my musíme využít nejlepším způsobem, tak aby i k nám se otevřela evropská perspektiva. Děkuji, paní předsedající, že jste mi dala příležitost se k vám krát, takto krátce obrátit dnes a těším se na vaše otázky a rád odpovím. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Zahájíme diskuzi a já bych požádala kolegy, aby eh, nepřesahovali tři minuty, tak abychom mohli dodržet pořad jednání. Slovo má pan Eduard Kukan, který je předsedou delegace pro vztahy eh, s jihovýchodní Evropou. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, já bych vás chtěl přivítat zde jménem delegace Evropského parlamentu pro jihovýchodní Evropu. Pokud vím, jste zde eh, u nás na výboru pro zahraniční záležitosti poprvé. My jsme velice rádi, že jsme dostali tuto příležitost pro diskusi s vámi o tématech stávající situace v Kosovu a o vývoji do budoucna. Meziparlamentní dialog, který pravidelně probíhá eh, s našimi kolegy s kosovským parlamentem, vždy probíhá velice pozitivně a věcně. Vždy se nám podaří dosáhnout společného stanoviska a velice si vážíme toho, jakým způsobem k těmto diskusím přistupují naši partneři z vaší strany. Vždy se snažíme soustředit na důležitá témata, která Kosovo v současné době musí řešit. Chci potvrdit to, co říkala paní předsedkyně ve smyslu toho, že můžete počítat s podporou Evropského parlamentu, pokud jde o e, ty kosovské ambice posouvat se směrem k evropské interna, integraci. To se týká samozřejmě i otázky liberalizace víz, o které jste mluvil vy. Evropský parlament eh, podporuje to, jak jste to říkal vlastně i vy, že z 50 lidí na Balkáně pouze 2 eh, miliony lidí jsou v Kosovu. A vždy také žádáme komisi, aby neplýtvala časem a zahájila jednání s úřady v Kosovu o příslušném plánu, případně o nastartování celého procesu. Není to snadné, ale chtěl jsem jenom říct, že my jsme na vaší straně a snažíme se vám pomoci. V té souvislosti ještě jedna věc. Ano, liberalizace víz je důležitá věc. Vaši lidé nejsou, eh, k vašim lidem není přistupováno stejně jako k ostatním v dané oblasti a je důležité, aby se na to vláda zaměřila. Ale zároveň chci říci, že existuje ještě mnoho dalších věcí, eh, kterým se můžete věnovat bez liberalizace víc. To jsou ty hospodářské reformy a mnoho dalších reform, které eh, se u vás musí objevit, aby bylo jasno, že se posouváte směrem k evropské integraci. Takže liberalizace víz ano, ale ne pouze jako jediné téma, kterým se máme zabývat. Je celá řada dalších oblastí, kde se dá významně pokročit. A pak bych chtěl říci ještě dvě věci. Pane ministře, vy to můžete potvrdit, případně vysvětlit. Eh, ministr zahraničních věcí Kosova připravil strategii pro zahraniční politiku, slyšel jsem. Eh, je důležité mít takovýto dokument, zejména v takové situaci, v jaké je vaše země v současnosti. Mohl byste o tom prosím trošku pohovořit? Co to je za strategii? Eh, případně jaké konkrétní priority si definujete? Poprosil bych vás o pár slov. Eh, di- vzájemný dialog. Eh, toto jste vy už také zmínil, ale já bych vás požádal eh, o vysvětlení. Opoziční strany v Kosovu tento dialog kritizují, nejenom oni, ale i další aktéři. A pokud vím, tak se zítra budete účastnit debaty v parlamentu o dialogu Říká se ze strany kritiků, že tento dialog probíhá proti zájmům Kosovo, Kosova, parlament není dostatečně reformní, takže vás prosím, eh, řekněte nám, jak budete přistupovat k těmto konkrétním problémům. Eh, o liberalizaci víz jsem již mluvil. Takže to je v podstatě všechno, pane ministře. Znovu vás tu vítám. Doufám, že budeme moci jednat jako přátelé. Děkuji, pane Kukan. A slovo má paní Luňáče, která je zpravodajkou pro Kosovo. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěla jménem své skupiny a jménem tohoto celého parlamentu přivítat pana ministra zahraničních věcí Kosova zde na výboru pro zahraniční záležitosti. Vítám vás, jsme rádi, že s vámi můžeme diskutovat. Pan Kukan už zmínil mnoho aspektů, eh, o kterých jsem se chtěla zmínit i já. Já se tedy pokusím neopakovat to, co řekl on a říci pouze eh, dodatečné věci. Chci říci toto. Eh, návštěva delegace pro jihovýchodní Evropu v Kosovu. Bylo to tuším před měsícem. A dialog, který při příležitosti této návštěvy probíhal, byl velice plodný. Váš parlament je velice aktivní, ačkoliv já sama vím, že e, občas se nechce, aby parlament byl tolik aktivní. A každopádně si myslím, že to je dobrý, dobrá známka e, vývoje demokracie ve vaší zemi. A velice mě zajímá, eh, jak bude vypadat dialog mezi Srbskem a Kosovem, který má probíhat zítra. Já budu v Kosovu příští týden, takže budu mít informace doslova a do písmene z první ruky. A teď, eh, na co bych se vás chtěla zeptat, eh, nebo co bych chtěla okomentovat. Myslím, že máte pravdu v tom, že Kosovo je velice stabilní země v současnosti v daném regionu. To, co zažíváme v jiných zemích, například v Albánii, s těmi všemi problémy po volbách, Ehm, ačkoliv i v Kosovu byly určité problémy po volbách, nicméně nyní ta situace, ačkoliv s tím všichni nesou, nesouhlasí, je stabilní. Sice ještě probíhá, eh, probíhá eh, debata aktivní, takže to je jednoznačně pozitivní vývoj od těch prosincových voleb. Já bych od vás chtěla slyšet toto. Vy jste říkal, že musíte ještě bojovat s eh, korupcí, organizovaným zločinem a tak dále. Můžete nám něco říci o eh, legislativních, eh, o legislativních aktech, o zákonech, které eh, zavádíte. Jedna kritika totiž, kterou, kterou slýcháme, je, že neexistuje žádný program ochrany svědků, žádný zákon na ochranu svědků. A když někdo má hovořit o případech korupce nebo organizovaného zločinu, potřebujeme mít nějakou kapacitu, nějaké instituce, které ochrání svědky. Zatím žádný zákon tedy prý neexistuje. Už ho zavádíte nebo kdy to plánujete? A potom eh, rozpočet. Eh, ve volební kampani jsme slyšeli sliby pana premiéra, eh, Parlament, parlament rozpočet schválil, zvýšily se rozpočty Eh, pracovníků státní zprávy, což byl, byly tam nějaké problémy s Mezinárodním měnovým fondem. Možná byste nám mohl říci, jak to vidíte do budoucna, aby rozpočtové záležitosti nebyly takovým problémem, jako tomu je v jiných zemích v Evropě v současnosti. Pokud jde o dialog mezi Kosovem a Srbskem, i já mám pocit, že se věci pohnuly správným směrem. Myslím si, že je velice dobře, že si obě vlády dokážou sednout k jednomu stolu, protože to vytváří důvěru, která v minulosti neexistovala. Co dělá vaše vláda pro to, aby přesvědčila veřejnost v Kosovu o tom, že tento proces bude pro Kosovo prospěšný, že se nejedná pouze o něco, co zajistí Srbsku status kandidátské země na podzim. Ti z nás, kteří podporují Kosovo, eh, jsou zajedno s radou a s komisí v tom smyslu, že je potřeba, aby i Kosovo z tohoto něco získalo. A poslední věc, liberalizace víz. Eh, jak víte, tento parlament eh, velice silně podporuje právo Kosovanů na bezvízové cestování. Chci se zeptat, eh, co implementuje vaše vláda pro, ve, ve věci reintegrace v v poslední době, protože to bude komise hodnotit eh, a potom teprve uvolní, spustí ten proces liberalizace víc. Děkuji. Děkuji a teď dám slovo eh, koordinátorům, pan Salafranka. A prosím, dodržujte čas. Děkuji, paní předsedající. Jménem eh, Evropské lidové strany EPP chci také i já vás zde pozdravit a mám konkrétní otázky. Jsou tři, pane ministře. Vy jste nám řekl, že máte velice dobré vztahy se sousedy a já bych rád zde, abyste eh, zde se rozhovořil o vztahu se Srbskem. A eh, zdali byste mohl říci, jaké jsou ty hlavní, jaký je ten hlavní pokrok ve vztazích se Srbskem a jaké jsou ty hlavní body, které ještě eh, jsou takovou překážkou, na kterých je třeba pracovat. A dále, jaké priority máte ve vztahu se Spojenými státy a e, jaký dialog s nimi vedete, jaká je jeho úroveň. A závěrem bych chtěl vědět, zdali jste měli formální či neformální kontakty s e, vládami členských států EU, které ještě neuznali váš stát. Děkuji, paní předsedající. Děkuji. A slovo má pan Pondili, socialisté. Děkuji, paní předsedající. Já vás chci pozdravit a přivítat zde jménem socialistů a demokratů zde v Evropském parlamentu. I já mám určité otazníky, které bych vám adresoval. Mm, ano, eh, ne, nepopírám, že eh, určitě byl učiněn určitý pokrok, pokrok a mm, zde nediskutujeme o tom, eh, že byste neměli vůli nastolit tu správnou cestu pro Kosovo. Ale já bych navázal na kolegyně Lunáček a chtěli bychom pochopit, jak je to s tou stabilitou Kosova. Je to stabilita aktivní nebo pasivní? Já vím, že je to spíš taková pasivní stabilita, podle mě. A ještě vás čeká hodně práce pro to, abyste realizovali určité cíle, které jste i uvedl vy ve svém úvodu, především e, ta nutnost ekonomického a sociálního rozvoje, který musí být adekvátní, který musí především být schopen e, reagovat na očekávání a potřeby vašich e, kosovských spoluobčanů je třeba, abyste lépe implementovali i legislativu, eh, třeba co se týče otázek, jako je justice. To, eh, ta téma těch eh, svědků, svědectví, ale vůbec jde o téma justice, spravedlnost, to musíte vyřešit. Potom je třeba, abyste více a více viditelně bojovali proti korupci a trestné činnosti a abyste i rozšířili prostor demokracie v Kosovu ve vašem státě. Já vám to říkám proto, poněvadž eh, já nechci, abychom zde otevřeli eh, eh, eh, eh tedy eh, nějakou takovou diskuzi a já Eh, chci eh, o, o ně, eh, vaši vůli, nebo tak to ne, ale já chci vědět, jaké jsou ty potřeby a aby i my z Evropské unii mám mohli v tom pomoci, aby ty výsledky byly viditelnější v Kosovu. Závěrem dvě věci. Za prvé, chtěl bych znát váš názor týkající se jedné takové úvahy, která se týká celé té oblasti, celého regionu je pravda, že máte třeba vynikající vztahy s Makedonií, s Albánií, ale mm, nás zajímá i především vztahy se Srbskem a e, vypadá to, že Srbsko vykazuje určitý pokrok třeba i směrem k té možné integraci do Evropy. Takže mm, Eh, já myslím, že Kosovo je eh, vnitřně mm, úzce propojeno s těmi procesy ve, v Srbsku a je třeba, abyste udělali určité kroky a vyřešili ten problém severu Kosova především a abyste eh, vylepšili vztahy s tímto sousedem v regionu. Pokud je o víza, já říkám ano, samozřejmě my jsme pro to, abychom vám dali tu eh, vidinu, že eh, vaši občané budou mít tu možnost, ale je třeba, abyste si uvědomil i vy, že tento aspekt je spojen i s pokrokem, který eh, Kosovo učiní pro to, aby vyřešil ty otázky, které jsem právě teď zmínil. Děkuji. Děkuji. Liberálové pan Kačín. Merci, madame la présidente. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, velvyslanče, vážená delegace, vítejte. Já jsem velice rád, že jste zde. Jsem velice rád, že máme příležitost s vámi diskutovat. Já začnu ze svého titulu jako zpravodaj pro Srbsko tím, že bych vám připomněl, že je velice důležité zahrnovat i zástupce kosovských Srbů v dialogu mezi Bělehradem a Prištinou. Já už jsem to říkal mnohokrát. Jedná se hlavně o vztahy se Srbskem a menšiny je do tohoto dialogu potřeba zahrnout co nejdříve. Protože už probíhá páté kolo jednání, bude do budoucna stále větší potřeba dialogu a byl by velice dobrý signál nejenom pro ty bilaterální vztahy a zlepšení politické atmosféry, ale i pro celý region. Chtěl bych vám zároveň pogratulovat eh, k tomu, čeho jste v poslední době v rámci tohoto dialogu dosáhli. Konkrétně jde tedy o dohodu vstupu do Srbska eh, pomocí pouze eh, identifikačního průkazu. Nám to trvalo strašně dlouho a vy jste toho dosáhli už takhle rychle. Eh, takže já v podstatě nechápu, proč někteří politici eh, v rámci koalice i opozice stále kritizují eh, to, že se neděje dost. Toto je skvělý krok správným směrem a je to něco, na, na co byste měli být z obou stran pišní. Vzhledem k tomu, že Kosovo je velice mladý stát s mladými institucemi a s mladou opozicí, doporučoval bych vám, abyste vytvořili prohloubenější dialog s touto opozicí. My jsme zde měli několik zástupců opozičních stran, eh, přítomen byl pan Kukan a další kolegové z naší strany a byl to, byla to rozprava velice obtížná, protože to, jak oni vnímají politickou budoucnost Kosova, to, jaké děla, jaká dělají prohlášení, o vytváření obrovských států v daném regionu s takovouto provokací, která destabilizuje celkovou atmosféru, eh, to bylo velice kontraproduktivní. A to pro Kosovo, i pro sousední státy, i pro širší kontext eh, celého regionu. My jsme toho názoru, že ta mladá opozice potřebuje dospět. Je čas chovat se dospěle, chovat se pokorněji. A odpovědnost za takováto hodnocení a za takovéto porozumění právě nese většina. Děkuji vám za slovo. Děkuji, slovo má pan Dongžong, eh, předseda podvýboru pro bezpečnost a obranu. Děkuji, paní předsedkyně pane ministře, vítám vás v Evropském parlamentu. Jsme velice rádi, že eh, jste mohl přijít mezi nás, protože já samozřejmě vím, eh, jak, co jste osobnost, za osobnost, jak jste úhony, jaká jste význačná osobnost a eh, jsme velice rádi, že jste sem přijel jakožto minister zahraničních věcí. Mám několik věcí, Stejně jako ostatní kolegové, tak bych vám chtěl poděkovat za první výsledky v dialogu mezi Prištinou a Belgra, Bělehradem a my jsme tady eh, vnímali určité váhání ze strany Prištiny, určité obavy a málo nadšení. To říkám otevřeně a já bych vás chtěl vyzvat, abyste eh, velice angažovaně pokračovali v tomto dialogu, který je velice klíčový pro tento region, ale je to důležité také eh, pro Evropskou unii. Tento dialog musí být eh, prováděn bez jakýchsi vedlejších úmyslů. Tady je to samozřejmě jasné a ty výsledky ukazují, oč tady jde. Jde o to, aby se vylepšil život spoluobčanů, vašich spoluobčanů a srbských občanů a je to velice důležité pro vaši zemi i pro celý region. Nejde tady o statut. Tento dialog nespochybní eh, ty eh, státy, eh, které už byly uznány a nevede, nevede to, nepovede to také k tomu, aby vás Bělehrad uznal, pokud si to nebude přát. To znamená, z obou stran je potřeba, abyste do toho kráčeli s dobrou vůlí, bez nějakých vedlejších úmyslů. Musí to být opravdu pozitivní dialog. Druhá věc, kterou jsem chtěl říci, se týká mise Alex. To je největší mise, největší civilní mise Evropské unie do které se Evropská unie kdy pustila. A myslím si, že tady je potřeba, abyste si uvědomovali, že účelem této mise je pomoci Kosovu. Bylo mnoho eh, různých komentářů eh, v tisku, eh, kde se spochybňoval Elex, nestranost Elexu a schopnost pracovat tady například eh, v, v eh, soudní oblasti nebo právní oblasti. A tady je velice důležité, abyste pomáhali misi Alex, protože ona je tady proto, aby vám pomáhala, abyste se stali plno, eh, plným právním státem a je potřeba, aby i vaši politici podporovali Alex a Ehm, aby tady nebyla žádná kritika vůči Alexu. Potom další věc, ta se týká politického klimatu v Kosovu a já si myslím, eh, že tady dochází k určitému pokroku. Vy jste připomněl, jakými krizmi, krizemi jste nedávno prošli a já si myslím, že je potřeba, eh, aby eh, kosovské politické vrstvy pochopili, že polarizace, extrémní polarizace, která tady je, vyplývá buď z toho konfliktu, nebo ta, která vlastně vyplývá z politických her, že tato polarizace může být velice nebezpečná. Máte tady také u vašich sousedů velmi jasné příklady, eh, kde tato přílišná politická polarizace vedla do slepé uličky eh, a já bych vás chtěl varovat, je potřeba, eh, aby ty složky, které vládnou, Eh, ke kterým vy patříte, se snažili dostat z této polarizace. Děkuji a navrhuji, aby pan ministr na, odpověděl na některé z těchto otázek a zareagoval na to, co tady bylo řečeno. Eh, ano, děkuji. Děkuji mnohokrát za eh, položené dotazy, za komentáře a za rady. Já si myslím, že pro nás jako pro mladou zemi je velice důležité a pro mě jako pro ministra zahraničních věcí mé země je velice důležité získat od vás rady o co možná největším počtu zásadních témat. Pokusím se odpovědět na všechny dotazy, budu velice stručný vzhledem k časové tísni, ale eh, budu se snažit odpovědět plnohodnotně. Hospodářský rozvoj naší země je jedno z nejzásadnějších témat a vláda se významně angažuje v rámci, při vytváření nového vládního plánu hospodářského rozvoje, ale upřímně řečeno, naše země je jediná země, která je vyloučena ze všech e, evropských regionálních mechanismů, pokud je o hospodářské a obchodní vztahy. A to rozhodně není nejlepší prostředí, ve kterém může docházet k hospodářskému rozvoji. Momentálně fungujeme jako takový izolovaný ostrov v rámci e, svého regionu. Jsme takový izolovaný ostrov, který se snaží dosáhnout Evropy. Já bych vás rád požádal o více podpory pro naši zemi, o vytvoření obchodních vztahů, což je pro nás velice důležité, a myslím, že asi chápete, eh, o jakou konkrétní podporu vás žádám, pokud jde o obchodní vztahy mezi mou zemí a Evropskou unii. Za další, strategie zahraniční politiky. My jsme se eh, v posledních čtyřech, pěti měsících zaměřovali na to, abychom měli eh, zahraniční politiku na papíře. Jejím hlavním cílem je vytváření strategických partnerství, strategického partnerství s, Evropou unii, s Evropskou unii a vytváření strategických partnerství s určitými zeměmi v rámci Evropské unie, s určitými členskými státy. My jsme malá země a nemůžeme si dovolit mm, navázat partnerství se všemi zeměmi světa, takže na to se snažíme zaměřit. Druhá část této strategie se zabývá tím, jak dosáhnout vyšší míry uznání naší země. E, jak víte, v současnosti nás uznalo 76 e, států světa a je důležité, abychom i z jiných států obdrželi slova uznání. E, myslím si, že v příštích několika týdnech nás čeká několik dobrých zpráv. A v neposlední řadě, eh, čeho se snaží dosáhnout tato, tato politika, snaží se definovat naši pozici v regionu, to znamená naše vztahy vůči našim sousedům a zabývá se také tím, jak navázat co nejlepší vztahy s našimi sousedy. Já vám tento dokument mohu dát k dispozici, protože jsem přesvědčen, že zahraniční politika malé země, jako je ta naše, se prostě musí sdílet s klíčovými partnery. Takže znovu opakuji, hlavním, hlavním záměrem této politiky je definovat krátkostřední a dlouhodobé aktivity tak, abychom celkově směřovali k členství v Evropské unii a členství v Organizaci spojených národů tak abychom se stali tedy plně uznávaným státem světa. Další otázka se týkala dialogu, těch otázek bylo několik. Já bych to řekl jasně. Dialog je pro nás velice důležitý, protože vytváří důvěru mezi Prištinou a Bělehradem. Jednoznačně máme zájem spolupracovat v dobré víře a Priština udělá vše, co je v naší moci, abychom si vytvořili normální vztahy s Bělehradem. Myslím si, že to, čeho jsme dosáhli za poslední měsíce, to znamená ty první tři dohody, eh, je velice důležitým krokem na této cestě a eh, my jsme naprosto připraveni udělat tlustou čáru a nevracet se již k tomu, co se stalo v minulosti. Eh, tento dialog se netýká statutu, netýká se suverenity, netýká se teritoriální integrity, netýká se změn ústavy v naší zemi, ale je to jeden z nejlepších nástrojů, který nám může pomoci zlepšit život našich občanů, jak dosáhnout regionální spolupráce, která je naprosto zásadní, a jak připravit obě země, Srbsko i Kosovo, na, eh, na potenciální integraci do evropského regionu. Vážení členové výboru, chtěl bych vás informovat o tom, že eh, je dost možné, že bychom byli mohli dosáhnout ne tří, ale třeba šesti dohod, pokud by Bělehrad byl býval flexibilnější. Chtěl bych upozornit na to, že největším problémem je v současné době implementace. A nyní, zde a nyní prohlašuji, že implementujeme všechno, na čem se dohodneme, ale pokud uvidíme, že ale eh, teprve poté, co Bělehrad implementuje ty první tři dohody, kterých se již dosáhlo. Pokud jde o ochranu svědků a boj s organizovaným zločinem a korupcí a celá ta legislativní eh, eh, stránka věci, my se snažíme ze všech sil dokončit první návrh nového zákona ochrany svědků, ale zároveň, a to jistě všichni víte, eh, mise EULEX eh, má vlastně ten úplně nejlepší program na ochranu svědků, který v porovnání s regionem eh, je naprosto bezkonkurenční a vlastně i na špici v porovnání se zbytkem světa. Pokud jde o rozpočet a zvyšování platů a o naše vztahy s Mezinárodním měnovým fondem, i v této oblasti se tvrdě angažujeme. Snažíme se dosáhnout lepších vztahů s Mezinárodním měnovým fondem, vyjednat lepší podmínky. V podstatě důvod, proč jsme museli zvýšit platy, jenom, jenom, jenom pro informaci, abychom celou věc viděli v kontextu, Eh, protože eh, tam došlo k 50% navýšení a to vás, to vás může překvapit. Eh, učitel na střední škole má plat 250 euro a rozhodli jsme se zkrátka toto o 50% navýšit. Takže z toho vidíte, že se nejedná o nějaké závratné částky. Uvědomili jsme si, že veřejná zpráva nebyla dostatečně motivovaná, aby eh, konstruktivně pracovala za eh, předchozích platových podmínek a zkrátka lidé z veřejné zprávy odcházeli, z veřejného sektoru odcházeli. Eh, toto naše rozhodnutí přišlo po bilanci fungování celé státní zprávy, která proběhla v posledních třech letech. Opět jednalo se o záležitost dialogu a o to, jakým způsobem reflektujeme veřejná, veřejný názor, jakým, jakým způsobem funguje parlament a jakým způsobem funguje občanská společnost. Šlo o to, jak moc transparentní tento dialog je. Na každém, v rámci každého kola setkání e, se reflektoval veřejný názor a názor médií a členové parlamentu byli informováni o tom, jak tyto rozhovory pokračují. A samozřejmě různí lidé mají na tento dialog různý názor. Vládní strany i větší opoziční strany jednoznačně podporují pokračování v tomto dialogu, protože vědí, že se jedná o takový mezinárodní závazek pro naši zemi. Je naprosto zásadní, abychom zlepšili vztahy s, se Srbskou republikou. Pokud jde o Pokud jde o readmisi, máme poměrně úspěšný program, zveme si starosty jednotlivých eh, územních celků, vrátilo se spousta lidí a podařilo se nám je, myslím, velice dobře reintegrovat. A e, do září vám budeme moci dát k dispozici podrobnější informace o tom, jak readmise na našem území probíhá. Dále padla jedna otázka o vztazích e, se Srbskem. Naše vztahy by měly být takové, že e, v podstatě Srbsko by mělo e, mělo podniknout několik zásadních kroků, mělo by uznat nezávislost, samostatnost Kosova a my uděláme, jak už jsem řekl, všechno, abychom se vypořádali s minulostí. E, my nechceme dosáhnout pouze velice dobrého dialogu, velice dobré regionální spolupráce. Chceme z regionální spolupráce postoupit na regionální usmiřovací proces, což je velice důležité. Naše vztahy se Spojenými státy jsou velice dobré eh, a opět i zde se snažíme dosáhnout eh, co nejlepších vztahů s hlavními státními aktéry eh, z americké strany. Pokud jde o neformální vztahy eh, v rámci světové politiky, no tak víme, že politika je hodně složité hřiště. A pokud jde o těch eh, pět zemí, které nás neuznávají, eh, často je to tak, že nepříznivější je veřejný názor než názor politický. Ale nejdůležitější otázka, na kterou se mě lidé ptají, když cestuji po světě, eh, ať už to jsou politici nebo eh, zástupci médií nebo eh, jiní zástupci sekcí společnosti, ptají se mě, proč Evropská unie nepřesvědčí těchto pět zemí, aby učinili stejné kroky vůči nám jako země ostatní. A já jako politik říkám, že to je velice ožehavé téma. Já jsem přesvědčený Evropan, věřím ve vizi Evropské unie a snažím se vysvětlit eh, lidem, kteří se mě ptají na tyto věci, že zkrátka bude chvíli trvat, než se vlády těchto zemí rozhodnou. Minulý rok Mezinárodní soudní dvůr projednával eh, to, zda deklarace Kosova jako nezávislé země proběhla v, sou, v souladu s mezinárodním právem a po eh, vydání tohoto stanoviska, eh, myslím, nemá eh, žádný členský stát Evropské unie právo ani důvod tyto kroky nepodniknout. Pokud jde o sever Kosova, jenom velice stručně, v Evropě není žádná země, která by prováděla administrativní dozor nad určitou částí jiné země. A to, co se děje u nás, je protievropské a i zde bych vás rád požádal o více podpory. Pokud jde o zahrnutí kosovských Srbů do našeho dialogu, eh, chci říci, že máme zvláštního vyslance, který se tímto dialogem zabývá. Je to paní Dira Tahir a myslím si, že mluví jménem těchto lidí. Kosovští Srbové celkově byli um, dobře informováni a jak víte, došlo i k velice dobré integraci těchto lidí v celé naší zemi. To, co se dělo na severu Kosova v posledních 10-12 letech, mělo za cíl eh, do určité míry vytvořit eh, zmrazený konflikt v této oblasti, eh, což myslím bylo záměrem Srbska. No ale k té úplně poslední otázce, dialog s opozicí, já si myslím, že probíhá velice dobrá výměna názorů s opozičními stranami v naší zemi. My si uvědomujeme, že toto je důležité téma, ale zároveň dialog s opozicí, eh, která si chce ukousnout příliš velké sousto. Eh, řeknu to takto. My máme jediný velký projekt a to je projekt integrace do Evropské unie a budeme ze všech sil pracovat na tom, abychom jednoho dne, nebo nechme z, vynechme z toho čas, pracujeme tvrdě na tom, abychom eh, tento projekt prosadili. My jsme proti změnám hranic státu, chceme dosáhnout diverzifikované společnosti, chceme být taková země, jakou jsme byli. A e, takovou budeme i do budoucna. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Máme zde ještě tři řečníky, tak prosím maximálně dvě minuty, aby pan ministr mohl ještě zareagovat a přednést závěry. Pan Atkins, ECR. Paní předsedající, i jako všichni ostatní, já chci také vás přivítat. Eh, a já bych chtěl navázat na eh, téma eh, Srbsko. My jsme tu měli před určitou dobou vicepremiéra a on byl hodně proevropský a velice vřele hovořil o tom, co je třeba ještě učinit. Já jsem však měl dojem, že to byla spíš slova. A já skutečně na vás chci apelovat a zeptat se, jak to tedy je mezi vámi a Srbskem. Protože to mi připomíná trochu eh, eh, řeky a Turky. Hodně slov, hodně úsměvů, ale nic se neděje. Můžete mě přesvědčit o opaku? Děkuji. Pan Belder za EFD. Eh, Děkuji, mm, pane předsedo. Já vás chci vřele přivítat, vaše excelence já jsem hodně procestoval váš region a jako zpravodaj za Evropský parlament před pár lety jsem navštívil i Kosovo. A velice mě eh, zneklidňuje podnikatelské prostředí v Kosovu. Mám otázku tedy na toto téma. A jaká je role té velké kosovské diaspory? Stimuluje podnikání v Kosovu nějak? Eh, protože je zde hodně Kosovarů v exilu, kteří určitě mají dobré nápady. A co přijme zahraniční investice v Kosovu? Jak eh, řekl předřečník, eh, tak i mm, vy potřebujete mít nějakou evidenci mm, obyvatel a tady vypadá, že jsou zde problémy, lidé nemají doklady a podobně. Jak to tedy je? Děkuji a poslední je pan Poslt za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Jakožto stínový zpravodaj EPP eh, e pro otázky Kosova bych chtěl upozornit na to, eh, že tento parlament velkou většinou apeloval eh, pěti státům, které ještě Kosovo neuznali, aby tak učinili a já bych chtěl tuto výzvu dnes opakovat, nejenom proto, že je to důležité pro Kosovo, ale protože je to důležité pro Evropskou unii. Je důležité, abychom byli jednotní eh, v této důležité politické oblasti. Gratuluji vám eh, k tomu, jaký je demokratický vývoj ve vaší zemi. Gratuluji vám také k vylepšení eh, vztahů k sousedským zemím a nemyslím si, že jde pouze o Srbsko. Samozřejmě to bylo komplikované i s jinými zeměmi a tím spíše vítám pozitivní vývoj mezi Kosovem, Makedonií, Albániskem, Černou horou a ostatními e, tady podle vzoru vyšegrádských států. A mám také konkrétní otázky. První otázka. Hovořilo se tady o menšinách e, hovořil tady pan kolega Krašík, ale jsou tady také menšiny e, další, například Albánci v Srbsku. A mě by zajímalo, jak to je s tím, aby menšiny na obou stranách hranice měly stejný statut. E, Kosovská ústava e, přebírá vlastně tady menšinové právo, pokud jde o státy Evropské unie, ale pokud jde o ty srbské menšiny, nemá to být bilaterální, nebo nemělo by to zkrátka být tak, že na obou stranách tam bude stejná úroveň, pokud tedy chceme stabilitu. A potom druhá věc, jak jste spokojen e, s působením Eulexu v severní Kosovo? Kosovu v oblasti Mitrovice. Eh, mě by zajímalo, jestli už se tam všechny věci dostatečně eh, eh, jestli se tam eh, Lex dobře eh, zavedl, jestli tam je vše dobře ošetřeno, nebo tam vidíte ještě nějaké problémy. A potom další věc, jsem potěšen, že věci v Kosovu se ubírají tak pozitivním směrem, ale musíme si uvědomit, že Srbsko nyní bude chtít začít jednání s Evropskou unii a mě by zajímalo, jaké tady vidíte možnosti, jak zabránit tomu, že vztahy mezi Kosovem a Evropskou unii tady eh, budou možná blokovány někým jiným tedy že někdo zneužije svou pozici tak, aby vztahy mezi Kosovem a Evropskou unii byly zablokovány. Já tady vidím toto riziko a eh, je to také obsah vašeho jednání, vyjednávání. Eh, děkuji, dobře, dám vám slovo, pane ministře, abyste odpověděl kolegům a abyste také vyslovil své závěrečné eh, prohlášení. Uh, uh, děkuji. A pokud je o náš vztah se Srbskem, za prvé, nesmíme zapomenout na to, že e, ten proces vyjednávání je dlouhý, tedy e, to byly ty vídeňské rozhovory v roce 2005-2007 a e, tedy dlouhý proces vyjednávání pod vedením eh, Atisariho, který byl zvláštním vyslancem OSN a který přišel právě s tím návrhem eh, eh, tedy nezávislého státu pod dohledem. A tento proces vyjednávání jsme akceptovali. My jsme akceptovali tam všechno, co jsme měli udělat, jsme udělali. A dnes vás musím informovat, že leta 2005, 6 a 7, kdy probíhala ta jednání, tak jsme pracovali velice tvrdě na každém odstavci Atesaryho plánu. A někdy, třeba asi v roce 2015, budeme schopni eh, implementovat Atisaryho plán. Ale to byl tehdejší plán, ale dnes vlastně již více než 90% bylo realizováno z tohoto plánu. A jsou zde další mezinárodní dohody eh, s jinými státy na Balkáně. A my eh, si to porovnáváme, co jsme udělali my za ty tři roky a co udělali jiní. Ehm, v posledních třech letech to byl náš hlavní cíl, plnit tento plán a Eh, hodně jsme pracovali na integraci menšin. Podařilo se nám eh, dramaticky situaci změnit. A já jsem se dnes vám pokusil eh, vysvětlit něco ne, tedy růžovými slovy, ale reálně jaká situace je. Srbsko podle mě by mělo začít Eh, eh, respektovat eh, nezávislost Kosova. My také nechceme kontrolovat život lidí v Bělehradě. A takže Bělehrad by se měl vzdát toho svého přístupu. V pondělí někdo v Bělehradě předloží návrh o rozdělení v úterý potom výměna území je napadne, ve středu je napadne vytvořit velký stát eh, na Balkáně a potom eh, vlastně, takže pokaždé něco jiného. A otázka je, jsme skutečně v roce 1989 nebo už je rok 2011? V mé zemi Eh, eh, a možná slovinští kolegové se mnou budou souhlasit, protože my jsme byli součástí eh, stejného státu kdysi hm, se Slovenskem a s Chorvatskem a Chorvatsko také udělalo velký krok před pár týdny tímto směrem a podívejte se na hm, Černohoru, které také prohlásilo svoji nezávislost v roce 2006 a my jsme to udělali v roce 2008 to znamená, že my jsme ztratili 20 let a my nechceme ztrácet dalších 10 let. A eh, a pořád tedy žít v reminiscenci roku 80. Eh, let. Takže eh, to, Eh, takže eh, samozřejmě eh, my máme velkou diasporu, která je od Skandinávie po Jižní Afriku a od západu po východ a jsou roztroušeni všude po světě a hodně z nich investovalo u nás. Ale vlastně až v posledních třech letech jsme začali budovat náš stát a ekonomiku od nuly mezi červnem 2009 eh, a eh, tedy za poslední tři roky vlastně my jsme se snažili především eh, situaci uklidnit, tedy pracovali jsme na peacekeeping, se zaměřovali předtím, ale diasporou jsme se začali vážně zabývat před dvěma měsíci, kdy jsme na to vytvořili ministerstvo a vyzvali jsme lidi, aby se vraceli. Pokud jde o evidenci obyvatel, tedy matriku, to je něco, o čem se jedná a řeší se to. Doufáme, že do konce roku se nám podaří téma vyřešit a budeme mít kompletní matriky evidenci obyvatel občanů. A teď pokud jde o albánskou menšinu v Srbsku. Jenom tady vás chci informovat, že hodně z nich odchází z domovů protože nejsou dobře integrováni do místní komunity mm, z důvodu školství, vzdělávání, a, e, které tam není nejlepší. A to je na srbské vládě, aby se snažila více a, mm, o jejich integraci. Ale my si myslíme, že bychom tedy neměli porovnávat eh, toto se situací Srbů na severu Kosova. A pokud eh, o Eulex eh, někdy probíhá kritika, ale to je právě kvůli tomu severu. Situace na severu země znamená, že Eulex by měl být aktivnější. Sever, nebo na severu, tam Potřebujeme právní stát a bezpečnost. A EULEX, myslím, jako mise je toho schopná. Jinak EULEX je misí, mm, kterou všichni podporují a má tedy velkou podporu, protože dělá dobrou práci. A nyní dialog a vztah mezi Kosovem a Srbskem a naše evropská perspektiva. Poslední věta z mé strany. Obě země podle mě by měly vstoupit do Evropské unie ne ve stejný den, ale já bych řekl tedy zároveň. Úplně zároveň. Děkuji, děkuji pane ministře za výměnu názoru, která skutečně byla velice zajímavá. A navrhuji kolegům teď, abychom si eh, eh, abychom přerušili trochu na chvíli, než přejdeme k dalšímu bodu, bodu 7 programu. Well, it's my turn to wish you good morning. Teď je to na mě, abych vám také popřál dobré dopoledne. Uh, hearing with the subcommittee on human a abychom um, tedy přistoupili k dalšímu bodu, což je e, slyšení eh, s podvýborem o lidských právech o situaci v Bělorusku po volbách. E, Eh, ze září minulého roku a mm, jak jsem řekl, to, tato výměna názorů bude probíhat společně s podvýborem pro lidská práva a tudíž eh, chce, chci se přivídat Andřeje Gřiba, který spolu se mnou bude spolupředsedat výměnu názoru o Bělorusku a Jacek Protaševič je předsedou delegace, takže ti to budou spolu předsedat. Víte, že Situace se zhoršila v Bělorusku a my velice pečlivě sledujeme vývoj. Bez doby byly přijaty sankce a doufáme, že prezentace eh, našich hostů určitě nám osvětlí stav věcí ještě více. Pan Křip má slovo také. <laughs> Eh, chciałbym bardzo serdecznie Państwa. Děkuji. Děkuji za toto společné jednání výboru AFET a podvýboru pro lidská práva eh, eh, s delegací pro Bělorusko. Eh, to je určitě dnes důležitý okamžik. Cílem je, abychom si osvětlili Eh, stav věcí v Bělorusku, jaký je tam vývoj i, i do jaké míry eh, tam probíhají represe vůči bývalým kandidátům na prezidentský úřad eh, i vůči zástupcům občanské společnosti, kteří jsou persekováni. Zdá se, že v těchto dnech lidská práva jsou porušována každým okamžikem a také i byla přijata další rozhodnutí, která eh, mají vliv na situaci tam. Takže máme zde také experty, které chci hm, přivítat. Pan Neil Chemen, který je zvláštním zpravodajem Mezinárodního výbora, výboru pro lidská práva v Bělorusku On je vedoucím týmu expertů z OBSE eh, a pro svobodu schromažďování. Eh, dnes eh, budeme diskutovat o zprávě, kterou připravil zmíněný tedy výbor. A tento výbor je eh, vlastně takovým zastřešujícím orgánem pro sítě o zástupců občanské společnosti. Budeme dnes hovořit o svobodě schromažďování i v Bělorusku a budeme i diskutovat o těch hlavních událostech, ke kterým eh, došlo nedávno v Minsku. Masové protesty, které tam nedávno proběhly. A co to znamená? Druhým hostem je pan profesor Emanuel Deku, Pan Deku zde zastupuje výbor pro e, nuce na zmizení a eh, po volbách v roce 2010 eh, náš host se mm, velice intenzivně věnuje událostem v Bělorusku. On eh, pracuje na eh, katedře mezinárodního práva na univerzitě Pantheon v Paříži a on řekne nám, co je eh, třeba, aby implementovalo Bělorusko, aby splnilo podmínky OBSE. Dalším hostem je pan Alex, Aleksandr Bialacky, který je předsedou Rady pro lidská práva, je to centrum, lidskoprávní centrum Vyjasna. Vyjasna to je organizace, která je největším eh, eh, obhájcem lidských práv v Bělorusku mm, a již mm, provádí nejrůznější činnosti na ochranu lidských práv eh, a snaží se o společenské změny v zemi. Nicméně Běloruské ministerstvo spravedlnosti již eh, mnohokrát odmítlo formální registraci této organizace eh, a teď s potěšením tedy můžeme konstatovat, že vůbec pan Bělejacký mohl odjet ze země a přijet, protože eh, Minský soud vydal opatření v tom smyslu, že Vjasna je neregistrovaná organizace a že eh, tudíž jakákoliv činnost neregistrované organizace v Bělorusku eh, se může stát předmětem tvrdých sankcí. My jsme si nebyli vůbec jisti, že pan Bialiacký bude moc přijet sem k nám. a on nás poinformuje o tom, co uděláte do budoucna, eh, jak zlepšit situaci v Bělorusku. Tak já myslím, že to stačí jako základní informace, úvod. A... Mm, prosím, eh, nyní, pane předsedo, zase vám předávám slovo, pokračujte. Děkuji, Andřej. A nyní dám slovo panu Nílovi Žarmanovi. Prosím, máte slovo. Thank you, chairman. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Díky za příležitost přispět eh, do debaty o situaci v Bělorusku. Má práce se zejména zaměřuje na události 19. prosince 2010, to znamená na protesty spojované s prezidentskými volbami. Má zpráva eh, toto téma pokrývá poměrně podrobně a já tedy zmíním pouze několik klíčových bodů o aktivitách, eh, o hlavních aktivitách v rámci tohoto dne a zasadíme do kontextu, pokud jde o Eh, běloruské právo, svobodu schromažďování a standardy mezinárodních lidských práv. Bělorusko není signatářem Evropské umluvy o eh, lidských právech, ale je signatářem Mezinárodní umluvy o, o občanských a lidských právech, které, která zakotvuje svobodu schromažďování eh, jako jedno ze základních lidských práv. Pro naši organizaci je naprosto zásadní, že standardní interpretace svobody schromažďování v Evropské umluvě eh, funguje velice obecně v rámci Evropského regionu a proto používáme standardy právě této umluvy eh, a pomocí, eh, a pomocí ustanovení této umluvy osočujeme běloruskou vládu z toho, že neumožňuje svobodu schromažďování svým občanům. Události 19. prosince 2010 technicky vzato podle podle běloruského zákona nebyly, nebylo toto schromáždění eh, podané v zákonné lhůtě, to je 10 dní, kdy se musí úřady informovat o tom, že máte záměr pořádat schromáždění. Ovšem Evropský eh, soudní dvůr pro lidská práva vydal několik rozsudků o tom, že eh, demonstrace, pokud je mí, milovná ať už pra, správně, řádně oznámená nebo ne, by měla být, by, by, by měla být řešena e, smírným způsobem a bez násilí. E, to znamená, že to schromáždění, i když, bylo, i když nebylo e, podáno oznámení podle zákona, mělo být řešeno milovně. E, po většinu e, tohoto dne se zdálo, že autority respektují právo na mírumilovné schromáždění. Zejména v ranních hodinách byla tato, bylo toto schromáždění e, eh, klidné a e, přítomnost policie byla minimální. Nicméně došlo k několika incidentům. Eh, jeden se odehrál na začátku a ostatní v pozdějších, v pozdějších hodinách tohoto schromáždění. Ten prvotní incident se odehrál, když došlo k útoku, zdá se, ze strany eh, vládních sil na jednoho prezidentského kandidáta pana Neklejeva a na několik eh, novinářů, kteří ho doprovázeli. Tento útok nebyl ničím vyprovokován, byl velice násilný a byl naprosto nepřiměřený. Představuje precedent vlastně pro to, co se pak odehrálo později v průběhu schromáždění. Eh, hlavní část toho schromáždění v centru Minsku však zůstala mírumilovná. Bylo to velké schromáždění zhruba 30 tisíc lidí, Eh, vyslechlo si projevy celé řady prezidentských kandidátů a eh, celkově bylo dobře naladěno. Nicméně zhruba ve tři čtvrtě na deset večer někteří lidé, kteří byli součástí nebo možná nebyli součástí tohoto schromáždění, začali útočit na klíčové vládní budovy eh, nedaleko hlavního místa schromáždění. Byly to budovy poblíž. Eh, toto násilí se zdálo být nevyprovokovaným a neexistuje eh, jasná indikace toho, co bylo zahajujícím impulzem, zda to byli provokatéři nebo impulzy samotného schromáždění. Z hlediska lidských práv je otázka toho, kdo se účastnil eh, násilných útoků nerelevantní. Jakmile lidé začali útočit na vládní budovy, tak, to už, tak se už nejednalo o míromilovné schromáždění a nebylo pod ochranou ustanovení o lidských právech. Nicméně existují obavy, že e, okolo vládních budov nebyly přítomny dostatečné policejní síly a že e, vzhledem k tomu, že se mohlo jednat o aktivitu provokatérů, možná se jednalo o výmluvu pro zásah státních složek. E, trvalo nějakou dobu, než policie intervenovala, ale když intervenovala, tak, byly, tak byla stejně násilná, používala zbraně, aby e, rozpustila dav a útočila i na lidi okolo schromáždění. Nezdá se, že by došlo k diskriminaci, pokud jde o to, kdo byl cílem policejních útoků. E, a po ukončení násilí vůči vládním budovám eh, situace byla opět klidná. Hlavní část schromáždění Eh, už nic dalšího nepodnikala, tím pádem nebyl žádný důvod, proč by policie měla útočit na eh, hlavní součást schromáždění jako takovou. Nicméně k tomu došlo zhruba po 30 minutách. Policie se obrátila na zbytek davu a použila extrémně násilné prostředky k jeho rozpuštění a k zatýkání. Násilí bylo naprosto neadekvátní, byli cíleni lidé, kteří se často snažili opustit místo konání schromáždění, neoponovali policejním silám ani na ně neútočili. To znamená, že hlavně toto je základem našich obav eh, z hlediska nepřiměřených reakcí států. Státní síly eh, v Bělorusku eh, argumentují tím, že násilný útok na vládní budovy představoval hromadné povstání, hromadnou lidovou bouři a že právě ti, kteří organizovali toto veřejné schromáždění, jsou stejně zodpovědní za útoky na vládní budovy jako ti, kteří na ně útočili. Podle naší analýzy existují jasné rozdíly mezi útokem na vládní budovy a mezi hlavní částí schromáždění, která byla mírumilovná a byla e, na, vzdálena několik set metrů od, té, od této agresivní skupiny. Podle našeho názoru by měly osoby, které konaly násilí na tomto schromáždění, být plně zodpovědny za své činy. Není přípustné, aby k takovému to násilí dokáz, docházelo. Běloruské eh, eh, instituce však mají jiný názor a naopak eh, persekují několik pre- prezidentských kandidátů a hlavních eh, aktivistů, vůdců eh, tohoto schromáždění, nicméně nikoli vůdců eh, těchto agresivních útoků. Žalují je za organizování lidového povstání. Podle našeho názoru by se toto mělo řešit odděleně. Je jeden případ, který by se mohl mohl řešit jako organizování neohlášené demonstrace, ale pokud tito lidé nejsou, eh, nebyli součástí toho agresivního útoku, neměli by být stíháni jako podněcovatelé nepokojů. Pokud jde o reakci běloruských institucí, zdá se, že neprobíhá žádná efektivní, eh, žádné efektivní vyšetřování násilí ze strany státních složek. Byli, jsou stíháni lidé eh, na základě pouze pouze nepřímých a nejasných důkazů. Není jasné, kdo se přímo angažoval v těchto agresivních útocích. Je potřeba provést eh, jednoznačnou, jednoznačně provést bilanci celého procesu stíhání a rozsudků, které byly vyneseny a určit, kteří lidé jsou skutečně zodpovědní za násilí. Děkujeme vám. Pan profesor Deko, máte slovo. Eh, děkuji, děkuji pane předsedo. Jsem velice potěšen tímto pozváním a tím, že mám před vámi hovořit jakožto eh, zpravodaj o BSE o Bělorusku. Jsem velice rád, že tady mám takto význačné sousedy, kteří odvádí opravdu vynikající práci. Úkol, který mi byl svěřen eh, v rámci moskevského eh, mechanismu, má lidský rozměr. Bylo to na iniciativu 14 eh, států a formálně to bylo ukončeno pre, oficiální prezentací mé zprávy ve Vídni 15. června 2011 před stálou radou OBSE. Česká republika během této příležitosti ve jménu 14 zemí také Evropská unie a další zaujali velice pevný a bdělý postoj, zatímco Rusko tady prokázalo určitou diplomatickou ostrost, jak formální, tak i obsahovou, zatímco i ruská média situaci v Bělorusku pečlivě sledují. Tato zpráva byla zveřejněna a také dána na internet, na webových stránkách OBSF, anglické verzi a já doufám, že brzy to bude i v ruštině. Nyní je na zúčastněných státech a institucích eh, OPSE, aby eh, pokračovali. Není možné obrátit list, jako kdyby se nic nestalo od 19. prosince. Ano, eh, mezinárodní aktuality tady ukazují další krize, samozřejmě ve Středomoří, ale arabské jaro nesmí vést k evropské zimě. To je zřejmé. V interview eh, v rámci Washington Post minulého března běloruský prezident sám zmiňoval eh, také právě události na náměstí Tahir. Nyní už hovoří o páté koloně, eh, které odsuzuje hluboký odpor, který otřásá zemí. V rámci OBSE se tady zvedly dva hlasy. Paní Mišatovic zastupkyně eh, OBSE pro eh, svobodu médií, která se 1. července obrátila na pana Lukašenka, aby požádala, aby zastavil represe proti novinářům. A nedávno také minister zahraničí eh, Litvy, pan Azubalis, se ozval, protože, jak víte, on právě v tuto chvíli vykonává předsednictví OBSE, nebo tedy Litva vykonává toto předsednictví a tady zveřejnil sdělení z 5. července, eh, kde odsoudil násilí proti eh, občanům. A také eh, je tady nutno politovat toho, že přestali zaznívat určité hlasy, které se zabývaly obhajovou lidských práv. Moskevský mechanismus byl spuštěn v tomto složitém kontextu a já jsem se tady dozvěděl spousta nejrůznějších informací a důvěryhodných svědectví. Viděl jsem různé filmy, fotografie, které se týkaly 19. prosince, i když tyto dokumenty nejsou zvíněny ve zprávě nebo nejsou tam přiloženy, protože jsou samozřejmě důvěrné. Musíme tedy připomenout také eh, paragraf 6, druhá odrážka moskevského dokumentu, kde je upřesněno, že zúčastněné státy nebudou žádným opatřením stíhat osoby, organizace nebo instituce za to, že navázali kontakt s expertní misí a nebo expertům sdělili určité informace eh, o veřejné sféře. Toto pro mě zůstává i nadále velikým znepokojením. Zpráva pokrývá období, eh, které zahrnuje několik měsíců a dochází samozřejmě k neustále novým událostem a systematicky jsou porušována lidská práva. V tuto fázi závěry mohou být pouze velice přísné. Veškerá svědectví ukazují, eh, že došlo k nějakému incidentu některých výtržníků, ale to byla pouze záminka pro to, aby došlo k brutálnímu rozprášení míru mírové manifestace, tak eh, jak už tady eh, říkal pan Žerman. Potom došlo k velmi široké represi politické opozice, občanské společnosti a účelem bylo vytvořit klima zastrašování a teroru, aby se eh, obávali veškeři, všechny, všechny občané. Tady, tady nemůže vládnout strach. Nemůžeme hovořit o právním státu, když tady vládne strach a, a liberalizace, ke které nedávno došlo, byla pouze určitou odmlkou, ale celý ten systém, který je velice autokratický, nebyl spochybněn, je velice centralizovaný a nejsou zaručena lidská práva pro všechny občany. Prezidentská milost poté, co byla vynucena přiznání a byla tady eh, různé zmanipulované procesy, tak ta milost ta nenahradí tu samotnou spravedlnost a pravdivost. To vše eh, je pouze diplomatická přetvářka. Tato krize se eh, netýká pouze Běloruska, ale, a nejenom jejich sousedů, ale vlastně se tady spochybňují veškeré principy a závazky, které jsou pro Evropu tak důležité. Jediné eh, udržitelné řešení schopné eh, přežít do budoucna je hloubková reforma, aby se vybudoval právní stát hodný tohoto jména, kde bude rozdělení moci, budou se dodržovat veřejné svobody, například svoboda slova nebo združování. Je potřeba mít nezávislé a nestrané soudnictví a mít určité mezinárodní záruky. Ve zprávě je seznam nejrůznějších doporučení, které jsou pragmatická a konkrétní a která by umohla Bělorusku dostat se ze slepé uličky, ve které je, aby spolupracovalo s OBSE a OSN. Moskevský mechanismus v tomto smyslu není samoučelný, může to být pouze určitá etapa, určité východisko, apel na zodpovědnost a politickou vůli každého jednotlivce. Evropský parlament musí eh, být v, čere, v čele této mobilizace nebo eh, musí si to vše uvědomovat a zohledňovat. Je potřeba odsoudit a zanalizovat veškeré ty eh, falešné procesy, zmanipulované procesy, které jsou tady vedeny. Bělorusko eh, tady eh, zmínilo ehm, moskevský mechanismus, eh, odsoudili ho, ale pravda vyjde najevo. Některé kancelář, kancelář zastoupení OSE v Minsku potom bylo uzavřeno v Bělorusku bylo zde hlasování o rezoluci 16. června 2011 Rady pro e, lidská práva a tato byla odhlasována a povede to k tomu, eh, že nejvyšší komisař OSN bude na příštím zasedání představovat zprávu o vývoji situace, o tom, jak jsou se dodržována lidská práva nebo co se tam děje. To znamená, že Bělorusko nebude moci pokračovat v dalších represích, eh, které jsou zatím jediným řešením nebo jedinou reakcí na sociální krizi, která se stále prohlubuje. Děkuji a nyní pan Bělecký, prosím. Все мы задаемся вопросом, почему была такая жестокая реакция властей. My všichni jsme si kladli otázku, proč vláda a e, e, e, příslušné orgány tak násilně zareagovaly na demonstranty. Nemáme pořád ještě odpověď. Asi ta reakce byla způsobena neočekávaným charakterem této události, protože desítky tisíc lidí vyšly do ulic a eh, oni eh, nebyli schopni eh, vyřešit tu masu lidí a asi to byla příčina, proč jednali tak násilně a ty represe pokračují, represe vůči nezávislým novinářům, politickým aktivistům a mm, ty represe probíhají neustále bez konce. samozřejmě vědí, že nevyřeší opozici přes noc a tu, ta, ten, tu násilnou kampaň proti opozici dobře naplánovali. My jinak eh, ekonomická situace je také hrozná, 50% inflace za poslední tři měsíce a naše orgány teď neřeší to, že by to bylo pár politických aktivistů, ale eh, masová eh, běloruská společnost, která povstala. Většina Bělorusů eh, žije v chudobě a tudíž každý měsíc klesá, klesá popularita Lukašenka. Ehm, to je spojeno s tou ekonomickou krizí také, eh, s chudobou, eh, s, eh, i s tím, že Rusko nás méně a méně ekonomicky podporuje. Za poslední tři roky ta ruská ekonomická podpora poklesla dvakrát. A stávající eh, eh, ruský premiér Putin eh, dává tedy Bělorusku 4 miliony dolarů ročně, ale to nestačí a tudíž Lukašenko nyní hm, hm, musí čelit zvyšujícím se cenám za ropu a Eh, plyn a eh, když sice teď se vytváří eh, celní unie s Ruskem, s Kazachstánem, ale mm, Bělorusko lpí na své nezávislosti, jak víme, tím, že se snaží tedy o vlastní ekonomická opatření. A důsledkem té ekonomické krize jsou právě ty masové eh, protesty ve společnosti, které se organizují přes internet a především je organizuje mládež. Není zde nějaký jeden organizátor, který by to eh, organizoval. Tyto protesty mají skutečně unikátní charakter, poněvadž lidé jen tak jdou a do ulic, stojí a e, e, mm, tleskají rukama a to probíhá ve všech městech v Bělorusku. V minulosti vůbec žádné protesty tam neznali. V posledních měsících 2000 lidí bylo zadrženo a více než tisíc bylo odsouzeno za e, tedy vytržnictví také i jsme zažili případy, kdy eh, policie byla protestanty a někteří ti mm, protestanti jsou eh, eh, předvedeni mm, mm, soudy Eh, ani nevyslechnou svědky, jenom tedy rozhodnou na základě policejních protokolů. Eh, samozřejmě běloruské orgány vůbec nechtějí hovořit s opozicí. Eh, viděli jsme ty procesy s politickými aktivisty. Více než 40 lidí bylo odsouzeno k trestu odnětí svobody z důvodu eh, těch protestů 19. prosince. Někteří z nich jsou nemocní. a mm, političtí vězni tedy eh, jsou uvězněni bez respektování jakýchkoliv podmínek. My apelujeme tedy na vás, abyste neustále vyvíjeli, vyvíjeli tlak na běloruské orgány, víme, že pozice Evropského parlamentu je velice pevná v tomto a eh, eh, teď byl právě odsouzen mm, novinář Čepedov, který byl pak propuštěn a eh, mm, byl tedy zavřen i mm, deník my chceme vám poděkovat jménem všech aktivistů a nevládních organizací za to, že Evropský parlament se tak této situaci v Bělorusku věnuje. Doufáme, že tento, tato pozornost bude trvat i na podzim. Já myslím, že situace se ještě vyhrotí a to tedy jak eh, situace politická i ekonomická. Také i obyčejní občané eh, vědí o vaší podpoře, takže na vás apelujeme, abyste i eh, snížili poplatky za víza pro běloruské občany, aby pochopili, že Evropský parlament vůči nim je příznivý. Takže prosím, děkuji a nyní diskuze. Pět minut, prosím. Já budu hovořit polsky, pokud dovolíte. Eh, eh, eh, takže přecházím do polštiny. Děkuji. Pracovat Děkuji, já vám chci, dámy a pánové, všem poděkovat. Chci poděkovat odborníkům, expertům, kteří pracovali přímo v Bělorusku. Hovořím o expertech, kteří byli aktivní eh, ze členských států OBSE nebo expertech, kteří byli aktivní eh, ve jménu OBSE. Proč je to pro nás tak důležité? Eh, jistě si vzpomínáte, že my jako Evropský parlament od eh, loňského prosince a pan Buzek jako náš zástupce a v rámci naší delegace pro kontakt s Běloruskem jsme vždy zastávali kritický názor eh, vůči tomu, co se stalo 19. prosince a po 19. prosinci 2010. Jaké byly zatím reakce běloruské strany? Eh, my jsme byli obvinováni z nedostatku objektivity, byli jsme obvinováni z toho, že jsme zaujatí a že podporujeme a priori pouze opozici. Byli jsme obvinováni z toho, že jsme příliš radikální ve svém hodnocení eh, vnitřní a vnější situace v Bělorusku. Bylo řečeno, že jsme politicky naivní a že jsme politicky kontraproduktivní. Jak jsme reagovali na tato, na, na, na tato nařčení? Když jsme se setkávali s našimi partnery z Běloruska, říkali jsme, že e, to nebyla mise Evropského parlamentu, e, která neodpovídala, e, která, která pozorovala rozpory s mezinárodními standardy. Byli to pozorovatelé OBSE, kteří tato pozorování učinili. OBSE je mezinárodní asociace, mezinárodní organizace, již je Bělorusko členem, takže se nejednalo o nás jako o Evropský parlament. V Bělorusku dochází k porušování lidských práv a k porušování i těch nejzákladnějších demokratických standardů, svobody eh, tisku, svobody slova a tak dále. O tom všichni vědí. A Experti, naši vnější, experti pro vnější vztahy toto pouze potvrzují. Jsou to odborníci z organizace, které, jak jsem říkal, je Bělorusko členem. My neustále apelujeme na běloruské, běloruské úřady, prosíme, aby, aby dodržovali eh, ty úmluvy, které oni sami podepsali. Říkáme jim, pokud jste podepsali něco, co vás zavazuje k tomu, abyste dodržovali určitá pravidla, tak je prosím dodržujte. Rovněž jsme několikrát slyšeli, že běloruská společnost jako každá posttotalitární společnost není připravená na demokracii. v skutku cesta za demokracií v Bělorusku bude delší než v jiných státech. Teoreticky by se do určité míry dalo souhlasit. Ano, je fakt, že některé země zkrátka potřebují více času, než dosáhnou demokracie, ale na druhou stranu nikdo nečeká, že se Bělorusko e, posune k demokracii tak rychle jako Polsko, Česká republika nebo Slovensko svého času. Nikdo Bělorusům neříká, že se musí vyvíjet podobně jako Ukrajina, ale to, co vidíme v Bělorusku, to, co vidíme v Bělorusku, není jenom nedostatek postupu, to je jaksi cesta zpět Vidíme zde paranoidní reakce ze strany běloruských úřadů. Lidé se zatýkají za to, že chodí po ulicích, doslova do písmene. Pokud eh, si někam vyjdete, setkáte se s přáteli, bude vás, já nevím, několik desítek, chodíte po ulicích, občas si zatleskáte a za to budete zatčeni a skončíte ve vězení. A to je opravdu paranoidní reakce. A e, když to říkám, věřte mi, že vím, o čem mluvím. E, zatím bylo zatčeno nějakých 170 lidí za přesně takovouto aktivitu, jakou jsem vám nyní popsal. Jedná se často o zatýkání nevinných přihlížejících. Byla zatčena dokonce jedna těhotná žena. A je dost možné, že právě v důsledku brutální intervence ze strany policie eh, o své nenarozené dítě přišla. Pokud jde o mediální situaci, Eh, myslím si, že vypovídající je situace pana Počubuta, což byl zpravodaj polských novin, který informoval o událostech z 19. prosince 2010. Byl to zcela legálně pracující novinář, akreditovaný novinář v Bělorusku a za své informační zprávy byl zatčen a odsouzen k třem měsícům vězení strávil tři měsíce ve vězení, aniž by mu byl eh, předložen jakýkoliv soudní rozsudek. Odsouzen byl zdánlivě proto, že eh, pomlouval běloruského prezidenta. Evropská unie se rozhodla, že je potřeba začít diskutovat o sankcích. Pan eh, Lajčák který zastupuje Evropskou unii v tomto případě, sdělil, že ty sankce už začínají mít konkrétní dopady a jsou v současné situaci jediným použitelným prostředkem proti běloruskému režimu. Děkuji vám a teď prosím zpravodaje za náš výbor, aby si vzal slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem přesvědčen o tom, že politická hospodářská krize, ve které se Bělorusko již více než 6 měsíců nachází, představuje příležitost pro Evropskou unii, aby eh, učinila důležité kroky za naší vizí, to znamená za nezávislým demokratickým Běloruskem, jakožto naším sousedem, který bude provádět eh, sociální a tržní hospodářství. Na druhou stranu je zásadní to, co říkali přizvaní experti. Brusel se nesmí vrátit k omezenému dialogu s Minskem, který existoval před 19. prosincem, pokud nebude propuštěno všech 40 politických vězňů a bude jim umožněno e, znovu zahájení činnosti. Nyní se objevují zprávy v této souvislosti, ale myslím si, že je musíme brát s rezervou. Musíme sledovat, jaké podmínky, jaké podmínky nastanou, pokud tito lidé budou propuštěni z vězení. Chci zdůraznit ještě jednou, že e, zásadní podmínkou je propuštění všech více než 40 politických vězňů. Evropská unie by se měla více angažovat e, ve spolupráci s Ukrajinou a Ruskem, pokud jde o řešení této situace. Minulý týden ve Štrasburku jsme se setkali s ukrajinským ministrem zahraničních věcí, panem Konstantinem Gryšenkem, a já jsem se ho zeptal, co dělá v této věci Kiev. On mi řekl, že e, vláda intenzivně spolupracuje s vládou Běloruska a vyvíjí tlak na Minsk, aby propustil politické vězně. E, což je, myslím, velice důležitá zpráva. Samozřejmě je také velice důležité, aby i Moskva chápala, že e, modernizace partnerství s Evropskou unii musí zahrnovat politickou a hospodářskou modernizaci e, našich společných sousedů, jako je třeba Bělorusko. Souhlasím s, se svými předřečníky, když zdůrazňují e, potřebu zlepšení vízového režimu pro Bělorusy. Již mnohokrát zde na půdě parlamentu bylo řečeno, že jsme si vybudovali takovou novou berlínskou zeď. E, to je to vízová hospodářská zeď pro Bělorusy, kteří musí zaplatit e, čtvrtinu platu, jenom aby dostali vízum do Evropské unie. Minulý týden e, německý výbor pro, eh, vztahy z východní, pro hospodářské vztahy s východní Evropou představil výsledky studie 200 eh, společn- eh, velkých společností o dopadu vízové politiky EU vůči Bělorusku a dalším, dalším našim východním sousedům. Zhruba 25 společností prokazuje, že přišlo o zakázky vzhledem k vízové povinnosti. To znamená, že toto je téma, ve kterém skutečně musíme dosáhnout pokroku, ne někdy ve vzdálené budoucnosti, ale co nejdříve. V neposlední řadě Evropská unie potřebuje zintenzivnit spolupráci se zástupci opozice v Bělorusku, to už probíhá, ale na druhou stranu by bylo užitečné také nalezení kontaktů s umírněnějšími politiky z Minsku a zástupci dalších územních celků a obcí v Bělorusku ze stávajícího režimu, protože někteří z nich také chtějí reformovat, někteří z nich také chtějí, aby se režim změnil. Děkuji za slovo. Děkujeme vám. Nyní požádám pana Vigeninga, spolupředsedu parlamentního schromáždění eh, Evrones. Наистина ситуацията в Беларус se rozvíjí po jeden negativní. Pane předsedo, situace se skutečně vyvíjí velice negativně, protože podnětem pro dnešní setkání jsou prezidentské volby v Bělorusku pro mě a pro velkou část z nás. Výsledky a nebo konec prezidentských voleb znamenaly zklamání. Před volbami jsme se totiž chovali naději, že se situace začíná poněkud zlepšovat. Ovšem v den voleb se ukázal pravý opak. V rámci Euronestu, kde na počátku května eh, došlo tedy k založení Euronestu bez eh, zúčastnění Běloruska, protože to jsme si nepřáli, jejich účast, protože v podstatě po prezidentských volbách to bylo nemožné. A tedy v rámci Euronestu jsme založili pracovní skupinu pro Bělorusko, kde byli zástupci Evropského parlamentu a e, také e, zástupci pěti východních e, států z východního partnerství. A tady jsou dva předsedové v této pracovní skupině. Jednak je tam předse, jeden zástupce Evropského parlamentu a jeden moldavského parlamentu. Usiluje se zde o spolupráci mezi Evropskou unii a přímými východními sousedy, bezprostředními sousedy, jako je třeba Ukrajina. A doníváme se, že Rusko by mělo být nějakým způsobem také zapojeno do této pracovní skupiny. Pokud jde ovšem o Bělorusko, myslím si, že tady ještě máme určitý prostor pro další kroky. A jsou tady totiž lidé, kteří velmi blízko, velmi úzce sledují nebo velmi bedlivě sledují to, co se děje v Bělorusku, jaký je tam vývoj. A já mám v té souvislosti určité otázky. Zajímalo by mě, jaká je naděje na to, že v Bělorusku eh, se no, utvoří uvolněnější situace, kde by bylo možné mít volby za dodržení mezinárodních standardů. Pokud jde o Evropskou unii, myslím si, že jsou naše možnosti omezené, protože vše, co bylo v našich možnostech, už jsme udělali. Tedy jinými slovy, Evropská unie se otevřela občanům Běloruska. Snažíme se eh, tady oddělovat dvě věci. Jednak spolupráci s Běloruskem, se státem a potom spolupráci s občanskou společností v Bělorusku. A proto, když se podíváme na zlehčení vízového styku, tak si myslím, že pokud to uděláme, tak vlastně vyjdeme běloruským občanům ještě více vstříc. A v této souvislosti tady vyvstává otázka, co dalšího bychom pro Bělorusko mohli udělat. Jak můžeme dále podporovat opozici politicky, morálně, tak, aby aktivity opozice cítily naši podporu, abychom to stabilizovali, abychom eh, pomohli ke stabilizaci. Myslím si, že je dobré, že opozice nás často navštěvuje, ale víme, co se potom eh, s členy opozice v samotné zemi děje. V poslední době došlo k několika případům, které opět poukázaly na to, že v Bělorusku vládne eh, napůl policejní režim, který se tady etabluje a vytváří se další problémy a zevnitř a zvenku v souvislosti s, té hospodářské, v souvislosti s tou hospodářskou krizí by možná mohlo dojít k určitým změnám. Děkuji vám mnohokrát. Pan Landsbergis, prosím. Dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych přešel eh, k přímým důsledkům eh, toho, jak, toho, co se stalo 19. prosince a toho, co jsem slyšel na nahrávkách. Lukašenko je členem KGB. My jsme připraveni komunikovat se zástupci opozice a v podstatě hledá jaký, jakoukoliv záminku pro e, násilí. Eh, například to, že několik osob přijde do fyzického kontaktu se dveřmi a okny nějaké budovy. Eh, porovnejme si to s předchozí povolební situací, kdy protestující osoby eh, se přiblížili k paláci Lukašenka a pan Milenkevič vyzval k tomu, aby se neútočilo na budovy, ale za to byl později odsouzen eh, ostatními vedoucími osobnostmi eh, této spojené opozice. Eh, obč- někteří mu dokonce říkali zrádce. Došlo k určitému poučení z tohoto všeho nebo ne? A jaká je teď šance vytvořit jednotnou, konsolidovanou opozici s komplexním jednotným programem a taktikou? Existuje nějaký, nějaký základ pro ta obvinění ehm, ze strany eh, státních úřadů, že opozici platí jak západní státy, tak Moskva? Eh, děkujeme. Nyní pan Schulz, prosím. Já mám otázku, která navazuje přesně na to, co právě zmínil pan kolega Landsbergis, tedy do jaké míry tito provokatéři, pakliže to skutečně byli eh, provokatéři, byli identifikováni, protože jsou tady eh, různé nahrané televizní snímky, kde je vidět, eh, co se tam dělo, nebo že tam byly nějaké osoby, které se nějakým způsobem chovalo. A zatím vím, že pouze nevidí demonstranti byli zatčeni a vyšetřováni. A má druhá otázka se obrací na pana Baleackého, do jaké míry by politický model, jako byl kulatý stůl v Polsku nebo ve východním Německu, měl šanci také v Bělorusku, to znamená vyjednávání mezi eh, dosávadní totalitní vládou a zástupci opozice? Tak, aby alespoň v příštích měsících tam bylo něco jako politický konsenzus. Thank you very much, Mr. Kellam. Děkuji, pan Kellam, prosím. Thank you very much, Chairman. Um, I am... Děkuji, pane předsedo. Mě pozbuzuje, když eh, vidím, jak Evropská unie je jednotná, především pokud jde o uplatňování principu podmíněnosti. To znamená, pokud nebudou političtí vězni propuštěni a rehabilitováni, tak vůbec se nevrátíme k žádnému oficiálnímu dialogu. Já myslím, že ta situace byla jiná před rokem a kdy naši političtí činitelé eh, eh, více chtěli se dohodnout s Lukašenkem a byste správně říkali, že nesmíme věřit diktátorům. Moje otázka na naše hosty. Jak hodnotíte poslední vývoj v běloruské občanské společnosti, kdy mládež, mladí lidé používají počítače, Facebooky a jsou schopni, myslíte, vytvořit vlastní organizace takto? A jaké jsou zde možnosti mm, vytvořit nebo oživit tu sjednocenou opozici, což je předpoklad? A Eh, mě povzbudila slova pana komisaře Fileho, který se setkal nedávno s některými opozičními eh, lídry a on apeloval na ně, aby se sjednotili. A mm, co můžeme udělat my osobně zde v parlamentu, abychom podpořili mm, politické vězně? Eh, protože Eh, samozřejmě eh, je třeba, abychom aspoň eh, nějakým kontaktem vyslali signál, že je osud zajímá, že náš jejich osud zajímá. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Nejprve chci navázat na to, co právě řekl pan Protasěvič. Ano, je pravda, že situace v Bělorusku se zhoršuje. E, zhoršila se, ano, ale to jenom ukazuje na to, jak je ten režim slabý. Když malá skupina lidí, která se dá dohromady a tleská na ulici, tak je hned začena. To ukazuje, že režim e, je beznadějný. Na podzim myslím, že určitě ještě uvidíme v udál- další události, které možná budou zajímavější. Mám pár otázek eh, na pana Běleckého a další řečníky. A to ptám se, jak vidíte eh, pozici Evropské unie? Evropská unie, myslíte, že je schopná hovořit jednotným a jediným hlasem? protože některé členské státy jsou spíše pragmatické, to znamená, mají takovou eh, pozici aparte a má, jaký to má dopad na Bělorusko. Eh, takže naši kolegové sformulovali celou řadu zajímavých eh, otázek, říká pan předsedající, a protože teď máme jenom 15 minut, tak já myslím, že každý z vás by měl mít 5 minut a na reakci. A měli bychom možná obrátit to pořadí a začneme s panem Bělackým a potom pan profesor Deko a potom pan Žarman. Tak prosím, máte slovo. budущих v sledujším... в следующем... Takže mm, mm, eh, takže eh, Eh, asi hm, hm, hm, budeme možná příště diskutovat o eh, volbách, které se asi budou konat a pokud eh, a doufám, douf, a pokud příslušné orgány nesplní vaše požadavky, tak jako svoboda mm, eh, projevu, svoboda schromažďování, svoboda politických stran. Takže pokud všechny tyto požadavky nebudou řešeny a splněny, tak asi eh, nemůžeme mluvit o žádných svobodných volbách u nás. Na druhé straně eh, situace se vyvíjí dynamicky a rysují se různé scénáře. Například na podzim zahájíme velké politické kampaně. Část opozice již se sjednotila, to je dobrá zpráva. A teď, pokud jde o tu otázku, zda je možné mít sjednocenou demokratickou opozici, tak to je stále ještě těžké. V současnosti nemáme jednotnou opozici, protože jsou zde určité aspekty, kde jsou všichni sjednoceni jako propuštění všech politických vězňů, s tím souhlasí celá opozice, ale zatím nediskutují o žádných společných aktivitách. Uvidíme, co se stane na podzim. Když se podíváme na události v Tunisku třeba, tak to nám ukazuje, že pokud Mm, dojde k masovému hnutí eh, za demokracii, tak mm, není tak důležité, zdali jsou nějaké struktury k tomu nebo ne. Já jsem byl před třemi měsíci v Indonésii a tam jsem slyšel, že v podstatě tam neexistuje žádná opozice per se, že to jsou masy, které eh, mm, eh, iniciují změny. A asi k tomu dojde i v Bělorusku pokud jde o prozápadní nebo pro moskevskou orientaci opozice, to je těžké odhadnout, ale zde je třeba si uvědomit, že opozice je pod velkým tlakem a i e, opozici sledují ty tajné služby. Je to všechno těžké a, mm, je těž, a i tedy mm, státní e, policie infiltruje, infiltruje do opozice, potom jde tedy o ty provokatéry. No, to byla otázka vaše. Nemáme k tomu žádné důkazy. Samozřejmě velice pečlivě monitorujeme ty procesy mm, proti všem těm, kteří jsou obviněni z toho, že zautočili na budovu parlamentu a rozbíjeli okna. Pokud takový provokatéři existují vůbec, tak nebyli zatčeni určitě, protože ti, kteří byli zatčeni, to byli normální lidé, kteří protestovali pokojně. Potom je zde mm, celá řada aktivních účastníků, kteří eh, eh, tedy zautočili na eh, dveře vládních budov, těch bylo asi 30, ale počet, celkový počet protestantů to eh, byly desetitisíce. Prozatím však nemáme žádné eh, důkazy ani signály od úřadů oficiálních úřadů, že by byli ochotni začít jednat s opozicí ekonomická krize asi ještě není tak hrozná, aby donutila úřady začít vyjednávat s politickou opozicí. Nedávný vývoj a podle mého soudu i občanská společnost eh, to dokazuje, ta situace není asi tak hrozná ještě. lidé u nás jsou velice aktivní a e, ta mm, aktivita se zvyšuje, zasahuje celou veřejnost, která e, více a více participuje na všech těch hnutích, ať jsou to novináři, aktivisté, mm, ale vůbec i normální lidé. Eh, kteří odolávají eh, všem těm tlakům i přesto, že zde existují politické procesy. A pokud jde o Evropskou unii, my eh, slyšíme jasně jednotný hlas Evropského parlamentu a ty ekonomické sankce, ano, ty byly přijaty více než dříve, tak pro mě to je důležitý signál, který právě Evropská unie vysílá vládě v Bělorusku. A tento signál určitě vláda pochopila, poněvadž eh, každý politický tlak, eh, mm, na ta ekonomická opatření eh, vůči běloruské vládě a Lukašenkovi zatím nevedla k nějakým výsledkům, pardon, žádná jiná opatření nevedla k výsledkům, ale ekonomická, ano, ta by, já myslím, že to je ten správný signál, který vyslechnou naše orgány. Děkuji nejprve. Já si myslím, že já si myslím, že priorita je především osvobodit politické vězně, ale jde také o jejich rehabilitaci a reintegraci, tedy jinými slovy musí mít eh, všechna svá práva. Pokud jde o otázku ehm, klimatu svobody, tak eh, já si myslím, že je tady takový damoklův meč, který vysí nad těmi, kteří hájí lidská práva eh, v jejich eh, aktivita je tolerována, myslím tím například některé eh, nezaregistrované eh, nebo tedy nevládní organizace eh, a tisk, ale jsou stále sledováni a stále jim hrozí další vlna represí. Takže já si myslím, abychom dobře chápali tu situaci, tak je potřeba zamyslet se nad tím, jaká je tady míra KGB nebo aktivita tajných služeb Eh, protože ono to vše vypadá po právní eh, stránce eh, relativně dobře, ale přece jen se tady vytváří klima strachu, jsou tady černé seznamy, tady byly například vyslýchány děti těch zadržených osob ve školách a pak byly seznamy dětí, které nesměly na univerzity, byly tady různé jakési preventivní vyšetřování, které měly odradit veškerou opozici a veškeré eh, hnutí civilní eh, společnosti. A když se tady podíváme nad eh, tím, jak vypadají procesy, tak se musíme podívat co vše tady do toho procesu vstupuje. Jsou tady soudci, kteří mají strach, jsou tady advokáti, kteří nejsou eh, obhájcemi skutečně, protože oni sice hájí eh, formálně, ale ne skutečně. Takže tady si musíme mm, zkrátka připomínat, jaká ta situace je, jak vypadá taková komunistická eh, diktatura, jak abychom pochopili, jak to tam je. Pokud jde o e, naše stanovisko, tak je potřeba, aby Evropská unie mluvila jednotným hlasem a aby se snažila mobilizovat své spojence. Já si myslím, že e, USA se tady do toho také velice angažují a je potřeba najít nějaký způsob, jak zmobilizovat také Rusko, Ukrajinu a, a e, nalézt sankce, ovšem inteligentní a přesně zacílené, které by nezabránily eh, kontaktům a ekonomicky nezhoršovaly těžkou situaci obyvatelstva. Eh, nechceme, aby tady z toho byla nová Kuba, eh, která by ekonomicky byla izolována a by bylo by to v podstatě ekonomická blokáda. Takže tady je potřeba také mít větší kontakty eh, se, s tím systémem nebo s těmi úředníky, aktéry toho systému, protože ne všichni souhlasí s prezidentem, eh, i když eh, samozřejmě prezident tady má velký represivní systém a Tady samozřejmě je finanční krize a ta realita se prosadí a je potřeba nalézt řešení nebo e, nějaký pozvolný přechod pro tuto zemi. Samozřejmě není možné, jak říkal Brecht, změnit lid nebo změnit e, to příliš proce, je potřeba nalézt nějaké alternativy, e, přejít potom na politickou úroveň. Mr. Jarman, please. Děkuji. Pan Jarmen, děkuji vám, pane předsedo. Otázka politických vězňů eh, už byla zmíněna, je to jednoznačně vysokou prioritou eh, na seznamu toho, co může Evropská unie dělat pro řešení této situace. Byla zmíněna plná rehabilitace, samozřejmě eh, to by mělo zahrnovat i e, nové e, rozšetření případů, tak aby lidé nezůstali v situaci, kde mají v trestním rejstříku záznam, ačkoliv byli e, propuštěni a bylo jim umožněno dále fungovat ve společnosti. Takže potřebujeme plně, přehodno, plně zhodnotit situaci, za které byli tito lidé odsouzeni. Pokud jde o celou tu právoplatnost reakcí na ty události 19. prosince, tady je důležité to, že ti, kteří se angažovali v těch násilnostech, nebyli zatýkáni, ale eh, Zdá se, že máme jasné důkazy o tom, kdo tito lidé byli a bylo by záhodno zajistit, aby neunikli spravedlnosti. Existuje také potřeba širšího šetření odpovědností za tyto, za tyto akce, kdo dal příkaz k intervenci, kdo eh, stanovil pravidla pro policejní zásah. Musí existovat eh, nějaký řetězec odpovědnosti eh, pro státní úředníky, zda se jednalo o, prezide- o, o zásahy na prezidentské úrovni nebo na úrovni nižší. Rovněž eh, si musíme uvědomit, že, se, že eh, zde zdá se máme čím dál více protestů v různé podobě, které organizují různí jednotlivci a skupiny v celém Bělorusku. Velice často jsou sankcionováni, eh, jsou proti ním vedeny policejní zásahy a podobné intervence, ale zdá se, že podobně jako v Jižním Středomoří, jakmile se lidé dostanou na ulici, tedy toho 19. prosince, je velice těžké dostat je opět do situace strachu a nečinnosti. Zdá se, že eh, odpor je soustavný, protesty a stížnosti se neustále objevují. A na tom by Evropská unie mohla stavět. Hovoří se o e, kulatém stolu, ale myslím si, že e, trvalejší soustavný dialog se zástupci občanské společnosti v Bělorusku a dosažení e, jednotného koncenzuálního stanoviska by bylo užitečnějšího. Dosáhnout tedy jednotného usnesení o tom, jak může Evropská unie pomáhat v tom, že uzná, že tyto aktivity pokračují, že podpoří všechny ty různé hlasy, které se ozývají, ty je potřeba podpořit, eh, zejména v příštích několika měsících. Proces to bude jednoznačně dlouhý, ale myslím si, že Evropská unie má dost síly na to, aby vyvinula tlak na eh, běloruské úřady a aby podpořila organizace občanské společnosti v jejich trvající práci. Děkuji. Děkuji vám. Andrej, prosím, uzavřete naši rozpravu. Ano, děkuji. Eh, ze všeho nejdříve bych chtěl eh, srdečně poděkovat všem našim hostům za velice zajímavé prezentace. Děkuji vám za nastínění situace eh, a za Eh, právní interpretaci toho, co se odehrálo v Minsku 19. prosince 2010. Děkuji panu Dekovi, panu Čermenovi jako zástupcům mezinárodních organizací, protože nám protože nám události 19. prosince zasadili do kontextu, ukázali nám časový kontext jednak těch událostí samotných a také reakcí státních úřadů. Ukazuje se, že mírumilovná demonstrace, která se odehrála, nebyla eh, nebyla zdrojem zdrojem potíží v Minsku, byla to pouze záminka pro naprosto neadekvátní reakci ze strany, ruských, eh, ze strany běloruských úřadů. Mnoho opozičních aktivistů je nyní ve vězení a je potřeba, zajistit, aby byli propuštěni a plně rehabilitováni. Zdá se, že OBSE e, a nejenom Evropský parlament e, potvrzuje situaci tak, jak je v Bělorusku. Takže Evropský parlament není sám v tom, že nesouhlasí se situací v Bělorusku, která v současnosti panuje nejenom parlament kritizuje běloruský režim. Jsme velice vděční OBSE za to, že celou situaci přeskoumala v Bělorusku a nastínila možné reakce na tyto potíže. Nastínila možnosti vyvíjení tlaku na místní režim za účelem propuštění politických vězňů. Je potřeba najít nové možnosti, jak změnit politickou situaci v Bělorusku. Eh, jak už bylo řečeno, teď podzimní období bude velice zajímavé z tohoto hlediska. Děkuji vám mnohokrát. Já bych ještě jednou chtěl zopakovat díky našim hostům a všem eh, členům pléna, poslancům a dalším kolegům. Souhlasím s vámi v tom, že pokrač, musí pokračovat tlak na běloruský režim, protože to je jediný způsob, jak je donutíme, aby propustili vězně a možná i aby došlo k nějakým e, změnám směrem k svobodnější společnosti a demokratičtějšímu režimu v zemi. Když jsem sem přicházel, zavolal mi Andřej Potřebuč, to byl ten novinář, který byl před třemi měsíci zatčen a byl propuštěn teprve před pár dny, e, byl mu změněn rozsudek na podmínečný trest. A on mi řekl, řekněte prosím všem lidem, kteří budou na vašem slyšení, že jsem byl propuštěn jenom proto, že byl vyvíjen mezinárodní tlak na místní režim a že ty hospodář, a, a kvůli tomu, že byly zavedeny hospodářské sankce a řekněte všem také to, že Evropská unie musí v těchto sankcích pokračovat. Jsou to totiž jediné argumenty, kterým minské úřady rozumí. Takže vám to nyní říkám a žádám vás o jednoznačná pevné stanovisko, protože to je jediný způsob, jak zlepšíme životy těchto lidí. Děkuji vám. A tím končí tato část eh, našeho pořadu jednání. Děkujeme mnohokrát našim hostům, eh, děkujeme všem účastníkům rozpravy. Thank you very much.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 Vážení kolegové, poprosím vás, utište se, přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Usaďte se nám, abychom mohli začít další diskusi. E, další bod na pořadu jednání. Výměna názoru se zástupci syrské opozice o, aktuálním, aktuální situaci v Sýrii. E, Toto řešíme společně s delegací pro eh, země Mašrek. Vítám pana Mario Davida, eh, předsedu této delegace. Jak jistě víte, již tři měsíce probíhají v Sýrii eh, mírové demonstrace, které jsou násilně potlačovány tamním režimem. Tato situace je nepřijatelná. Minulý týden náš parlament prostřednictvím usnesení požádal Radu bezpečnosti OSN, aby odsoudila co nejpřísněji eh, represe, které probíhají v Syrii a aby vedlo vyšetřování zatýkání a případů mučení dětí. Jak víte, eh, OSN reagovala eh, odsouzením těchto násilností a zavedením silných sankcí. Dnes máme to potěšení přivítat mezi námi eh, v rámci hodnocení tamní situace několik prominentních oponentů syrského režimu a vedoucí aktivisty v oblasti lidských práv pana doktora Haitama Al-Malech, který byl nedávno propuštěn z vězení, bylo to v březnu, po 17 měsících Eh, neprávoplatného, ne, ne, ne, neprávoplatně strávených ve vězení. A rovněž vítáme na pana profesora Boran Galjun, eh, ředitele eh, Centra pro a současné orientální studia v Paříži na Univerzitě Sorbonne Nouvelle v Paříži. Oba bych rád požádal Eh, o příspěvky. Začneme panem doktorem Almalech. Eh, příspěvky o stávající situaci v Syrii. Požádám vás, pánové, eh, abyste hovořili každý pouze 10 minut, tak aby nám zbyl čas na rozpravu. Takže máte slovo, pane doktore. Second... Děkuji za pozvání a za druhé děkuji také všem lidem, a vládám, které my eh, během eh, mého uvěznění pomáhali. A také za to, že využili eh, využili ten nátlak a hm, pomohli mě pomohli k mému propuštění. Situace v Syrii, to bych nazval revolucí. Začalo to před třemi měsíci. Fish. A lidé u nás jsou pod, žijí pod tlakem špatného režimu protože od samého počátku režim střílí na civilisty. A na bezbrané lidi, kteří nemají zbraně. Všichni lidé na ulicích, ve všech městech, vesnicích, tak všichni se tam chovají velice poklidně, míru milovně. Proto nechápeme, proč režim na ně střílí a zabíjí. Ale z důvodu historických, z doby Havela Aseda z roku 1980 až do posud nic se nezměnilo. Tedy od rokem 1980 rokem 1990 eh, bylo zabito 16-17 tisíc lidí ve věznicích a jinde. Takže v podstatě teď je to pořád stejné, to pokračuje od 80. let do posud. Jeho syn Ašar pokračuje ve stejném stylu. My jakožto opozice my jsme jim řekli, pokud chcete zahájit dialog, tak musíte přestat zabíjet lidi. Eh, musíte odstranit tanky z ulice a přestat s eh, útoky. Ehm, musíte přestat používat sílu, kterou byste chtěli zastavit revoluci. A také musíte nás nechat, abychom se mohli schromažďovat a diskutovat o situaci. Nic takového nenastalo, režim pokračuje, zatýká lidi, zabíjí lidi. A nyní asi 15 tisíc lidí je jen tak uvězněno své volně kvůli tomu, že se zúčastnili tohoto hnutí. Více než 2 tisíce lidí bylo zabito a 1500 asi zmizelo. Asi 100 dětí. do věku 15 let či 12 let bylo mučeno, i když náš režim podepsal je signatářem tedy Eh, všech těch nástrojů na zákaz mučení v zemi. Ale tento režim nerespektuje to, co podepsal. Nerespektuje mezinárodní nástroje, ale ani ty své vlastní vnitrostátní. Tento režim nerespektuje právo. vládne prostřednictvím příkazů. Máme sice zákony, ale zákony jsou jenom v knížkách a knihy jsou na poličkách. Takže těžko si lze představit, jak žít pod takovýmto režimem a jeho vládou. Já sám jsem Bašarovi Asadovi napsal několik dopisů, i už v době, kdy nastoupil k moci před deseti lety. A i jsem, jsem obracel dopisy na další představitele z různých rezortů, z policie a nic se nestalo. Takže je všem jasné teď, že cesta, dialoge, cesta dialogu nej, není možná. Jak jsem řekl, na ulicích je prolévána krev, to je režimu jedno. Lidé hm, z opozice, kteří jsou proti režimu, tak začali vytvářet takové skupinky, které se setkávají a diskutují o budoucnosti země. Poněvadž si myslíme, že tento režim eh, je odsouzen k zániku nemá žádnou šanci pokračovat eh, ve svém vládnutí. Podle mě tento režim je u konce. A nemá tedy podle mezinárodního práva žádné právo vůbec a nemůže eh, přijímat zákony už, nemůže řídit zemi. Teď musí se zamyslet nad tím, jak odejít. A nechat eh, na nás, abychom zemi změnili, abychom změnili od diktátorského režimu k, k demokracii. K zemi svobodné, která bude respektovat všechny lidi, kteří tam žijí. Veškerá tedy vyznání, veškerá etnika, ať jsou to arabové či někdo jiný. my v Damašku jsme se sejdeme tedy 16. budeme diskutovat o budoucnosti. Potom v Istanbulu také ve stejný den proběhne další schůzka s těmi, kteří žijí mimo zemi. A za několik dní E, dojde k setkání vše, veškeré opozice, abychom se dohodli, jak budeme pokračovat do budoucna společně. V Syrii si lidé myslí, že Evropa je partnerem. My máme historické vazby s Evropou, jak víte. A předpokládám, že pokud Evropa pomůže naší revoluci, pomůže tedy eh, lidem, kteří protestují na ulicích, tak to bude dobré pro obě strany, pro nás i pro Evropu. A to především pro celý Eh, tedy i pro ty eh, lidi, kteří k nám přichází třeba z Iránu a podobně. Mm, takže to bude dobré pro celý region. A určitě, když se pomůže Syrii, tak to pomůže všem. Třeba teď. Uh, e, uh, e, je po celé Syrii tisíce tanků v ulicích a hodně eh, tanků eh, obkličilo města, obce, vesnice a ty jsou bez vody, bez potravin, eh, přestaly dodávky všeho a vždycky vyvedou muže z domu a začnou je mučit A mm, manželky se na to musí dívat. A jak tedy vyřešit tuto hroznou situaci? Naši eh, lidé jsou velice odvážní. Je to dobrý národ. A všichni ze všech vrstev, eh, z celého spektra společnosti, tak eh, spolupracujeme na ulicích. A doufáme, že se nám dostane určité pomoci, politické pomoci z vaší strany. Děkuji. My děkujeme vám. Děkujeme vám mnohokrát a teď poprosíme pana profesora Gadiuma. Máte slovo. Euh, euh, euh, Chtěl jsem vám velice poděkovat za to, že jste mě pozvali k této věci, na toto téma, protože toto je velice důležitá věc, věc přechodu v zemi, která velice trpěla své volným režimem. A teď jde o přechod k demokratickému systému, tedy dříve to byl diktátorský, nebo jde o tyto problémy. Syrie eh, je zemí, která, která má mnoho komunit, které se jí dařilo integrovat. Byl to národ, který byl protchnut duchem tolerance, míru, vyspělého smyslu pro občanství. Je to eh, ovšem oběť eh, modelu podle Sovětského svazu a Tento režim potlačoval všechny svobody, všechna práva byla pošlapávána a jsou pošlapávána a lidé jsou systematicky ponižováni. Bohužel evropská politika v posledních 30 nebo 40 letech nebyla lhostejná k této situaci a myšlenka zachovat za každou cenu stabilitu v regionu, kde eh, se nachází dvě třetiny veškerých eh, zásob eh, ropy a šlo o to, aby tady byla bezpečnost Izraelu také velmi prioritou, tak to všechno, všechny tyto okolnosti přispěly k této situaci, která tam je, musíme to připomenout a já doufám, že dnes Eh, dospějeme k rozhodnutí, nebo se dospěje k rozhodnutím ukončit eh, tuto eh, politiku diktátorskou. Tento režim byl vnímán jako pilíř stability v hm, této oblasti, tohoto regionu, ale teď je to vlastně zdroj nestability. Ovšem dnes jsme dospěli do situace, eh, kdy eh, syrský národ nikdy nebyl eh, tak odhodlaný získat si svá práva a podat jakoukoliv oběť k tomu, aby mohli ovlivňovat svou budoucnost a setřást tento režim. Žádný režim také nikdy tak barbarsky nezacházel s aspiracemi syrského národa jako dnes a my vám nechceme pouze pokládat, podávat informace, protože vy samozřejmě máte mnoho informací o tom, co se v Sýrii děje, ale jsme tady také proto, abychom vás požádali o to, abyste nás podporovali, abyste podporovali svobodnou volbu eh, rozhodnutí tohoto lidu mít ten režim, který si zaslouží, to znamená takový režim, který bude respektovat národ a e, kde bude volena vláda, která bude zastupovat lid. Syrská opozice se organizovala velice dlouho, trvalo to dlouho, ale v tuto chvíli už k této organizaci dochází. Bylo uspořádáno mnoho nejrůznějších konferencí nebo setkání, tak aby se identifikovaly ty nejrůznější proudy a vyjasnily se pozice. Dnes a zítra probíhá další konference, ale syrská opozice není eh, rozdělena, tak jak se často říká. Je to pluralitní opozice a to je přirozené. Všechny opozice samozřejmě tam mají různé směry, ale je zde sjednocení na jednom základě, eh, který bychom mohli shrnout do několika bodů. Celá opozice se shodne na tom, že je potřeba, aby byl proveden přechod k demokratickému režimu. To znamená, že celá opozice dnes zavrhuje eh, kompromis eh, se stávajícím režimem. A celá tato syrská eh, opozice také zavrhuje jakýkoliv vojenský zahraniční zákrok. Všichni občané Sýrie se shodují na tom, že zamítají jakýkoliv takovýto zásah zvenku, vojenský zásah. Donívají se, že jsou svými silami schopni skoncovat s tímto diktátorským režimem. Dále, všichni uh, Syřané chtějí, aby Sýrie byl jednotný národ jednot, eh, a chtějí zamítnout jakoukoliv etnickou, náboženskou eh, diskriminaci, diskriminaci vyznání, to znamená, jsou proti veškeré diskriminaci nebo vytváření, podněcování některých takových eh, směrů, protože režim se snaží právě rozmíchat eh, takovéto pocity tak, aby se zabránil, aby zabránil vzestupu opozice. Eh, dále, za čtvrté, celá opozice podporuje myšlenku, že manifestace musí být mírové, neboli odmítají jakou, jakékoliv násilí ze strany manifestujících. Tady můžeme také říci, že na tom se opozice v Sýrii opravdu shodne. Co požaduje lid v Sýrii po Evropanech? Já si myslím, že bychom společně s vámi chtěli zjistit, jakým způsobem by bylo možné pomoci lidu v Sýrii, aby realizoval eh, své aspirace, tedy snahu o přechod eh, k demokracii i politici eh, přímo v místě pokud přicestují k nám, tak mohou být velice užiteční, protože budou znamenat podporu pro demonstrující lid, eh, pro mm, podporu pro požadavky na současnou vládu. A jinak si myslím, že celá Evropa, evropský lid může také pomoci, ehm, tedy vůbec Evropa může pomoci nalézt nějaká řešení, praktická řešení, může pomoct těm úvahám, jak pomoci těmto lidem v Sýrii při tomto přechodu, protože to bude velice obtížné. Jde, je na vás, abyste dali vědět, jakým způsobem nám chcete pomoci, pomoci s, uh, lidem v Sýrii. Děkuji. Eh, Děkuji, pane profesore. Děkuji a nyní požádám svého kolegu, pana Mario Tavita, jak už jsem říkal, předsedu delegace, o jeho příspěvek. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych chtěl poděkovat eh, doktoru Almalech a profesoru Galimenu za jejich úvodní sdělení, za jejich představení celé situace. Eh, nemusíme vůbec říkat, eh, že zde v Evropském parlamentu přisuzujeme situaci v Sýrii nejvyšší pozornost a důležitost. Přesně sledujeme, co se tam děje a zvažujeme všechny možnosti, jak ukončit toto krve prolití a jak zlepšit podmínky eh, pro život v Sýrii a lépe zakotvit demokracii. Chtěl bych se zeptat eh, na dvě nebo na tři věci. Eh, pan profesor Galion zmínil dvě nebo tři konkrétní opatření, která bychom my, a tím nemyslím pouze Evropský parlament, ale Evropskou unii celkem, e, v čemž samozřejmě bude Evropský parlament hrát e, určitou roli. Vy jste zmínil několik opatření, o která bychom mohli pořádat radu a komisi, tak, abychom dosáhli e, těchto cílů, to znamená ukončení krveprolití a Eh, mírového přechodu k otevřenější a demokratičtější společnosti. Ne, vlastně se možná použil špatný výraz. Nelze říci více demokratický, protože buď demokracie nebo není. Takže zkrátka posun k demokratické společnosti. Za další, eh, Zda si myslíte, že z iránsk, ze strany iránských úřadů je nějaká reakce na to, jak Sýrie potlačuje povstání ve své zemi. A za další, když se podíváme na první požadavky libanonského tribunálu, eh, zda existuje nějaká role, kterou by syrské úřady hrály v této oblasti. A v poslední řadě, myslíte si, že v rámci odvedení pozornosti veřejnosti o toho, co se děje v zemi, by mohlo dojít k nějakému posunu v eh, situace na hranicích mezi Sýrií a Izraelem. Děkuji a teď pan Petering, předseda pracovní skupiny pro Blízký východ. Máte slovo, pane. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Eh, bylo to velice působivé, to, co tady eh, řekli oba hosté. A chtěl bych osobně říci, že jsme plně solidární s vámi, stojíme po vašem boku. Vy jste tady použili slovo stabilita. Ke stabilitě patří svoboda, demokracie. V 70. letech na evropském kontinentu, když ještě existoval komunismus, jsme také eh, opakovaně hovořili o stabilitě, ale eh, byla to stabilita eh, hřbitova. A proto vám přejeme, aby demokracie u vás byla úspěšná. A když nám řeknete, co bychom měli dělat, tak my to samozřejmě chceme dělat, ale nechceme se vměšovat. Chceme vám pomoci pouze v případě, že vy nás k tomu vyzvete, že nám řeknete, jak by to mělo vypadat. A na tomto základě bych chtěl položit i jednu otázku a chtěl bych něco nastínit. V roce 2008, v roce eh, dialogu kultur zde v Evropském parlamentu, eh, velký mufty eh, z Damasku promluvil a byl to opravdu skvělý proslov, šlo o dialog kultur, spolupráce regionů a tak dále. A před několika týdny jsem mu zaslal dopis s prozbou, aby se zástupci křesťanských církví vyzval eh, k nenásilí a on mě potom zatelefonoval a hájil pouze režim. Pouze ten stávající režim. A má otázka je, jak to tam vypadá s různými muslimskými eh, skupinami. Víme, že eh, tady máme eh, pana Asata, že tam zkrátka je to diktátor, hájí svou vládu, ale jak je to se sunity, jak je to s velkou většinou věřících jaký eh, zastávají koncept demokracie. A má otázka jak se chovají křesťané, protože křesťané byli v Sýrii vždy velice tolerováni a já jsem to obdivoval. Bylo to tady jiné než v jiných zemích. Eh, dokonce eh, v Damašku je tam vlastně kostel s křížem, který je osvětlen a to v mnoha zemích arabského světa nenajdete. A mě by zajímalo, jak se nyní chovají biskupové křesťanské věřící obce vzhledem k vývoji ve vaší zemi a Samozřejmě vám také chci říci, že nejenom rozumem, ale i celým srdcem vám přejeme, abyste v Sýrii dospěli ke skutečné jednotné demokracii. Děkujeme, pane Petteringu. Nyní má slovo pan Belder, koordinátor eh, koordinátor skupiny EFT. Děkuji vám, pane předsedo. Má otázka na naše syrské hosty navazuje na to, o čem mluvil pan Petering. Já jsem v pravidelném kontaktu eh, s jedním dobrým známým, který mluví plyně arabsky, eh, který už žije léta v Damašku jako vědec a eh, má velké obavy o situaci církví křesťanských v Sýrii. Jaké je stanovisko opozice k tomu, vůči tomuto strachu, který panuje v křesťanské komunitě? Slýcháme, slýcháme příbě- strašlivé příběhy o tom, co se děje v Syrii vizaví křesťanům. A vlastně teprve včera jsem obdržel dokument od vůdců křesťanské církve v Sýrii, kde bylo několik příkladů, které podtrhují tyto obavy. objevují se tam slogany o křesťanské víře v takovýchto časech. Co se může, myslíte, udělat na jejich okranu? Syrii je velice eh, komplexní země, je tam zastoupeno mnoho různých církví, mnoho různých náboženství. Křesťané jsou samozřejmě menšinou, ale neměli by se opomíjet. Eh, jak je v této zemi můžeme zachovat i vzhledem k opozici režimu a jak to vypadá eh, s externími intervencemi? Vy říkáte, že se obejdete bez nich, ale situace je taková, podle některých, podle některých zpravodajů, že vlastně už externí intervence probíhá. Ehm, jsou nějaké intervence zejména z Islámské republiky iránské? Můžete nám o tom něco říct? Ehm, jak to vypadá s extremistickými skupinami, džihadisty, kteří využívají tyto nepokoje a naopak je ještě zhoršují? Děkuji. Eh, Děkuji teď Piotr, předseda eh, parlamentního výboru EU Turecko. Eh, eh, děkuji, děkuji, že jste přišli. Já myslím, že jste se seznámili s usnesením, které přijal parlament vůči Syrii, takže jste viděli, že zde panuje jednomyslná podpora pro svobody, pro demokracii, odsuzujeme násilí, ale také určitě jste si povšimli toho, že tam nebyl žádný apel na Bašra Asada, aby e, odstoupil a že ani se tam nehovoří o těch e, domělých zločinech vůči lidskosti, tak jak to zdokumentovala třeba Human Rights Watch. A já myslím, že ty otázky, které kladou kolegové, asi e, trochu mm, stanovují, mm, ukazují určité, na určité limitace Eh, naší podpory z Unie, protože tady jde o to, co bude potom, o to nám jde. Vysvětlete nám to. Vy nám eh, říkáte potenciálně rozporuplné věci. Třeba když řeknete, že eh, politický dialog je podmíněn určitými věcmi, to jste říkal vy, pane Alemajet, to znamená propuštění protestující, eh, stažení eh, těch tanků, právo manifestovat. A pokud hm, vy říkáte, že tady to jsou ty podmínky, tak to znamená, že jste připraveni vést dialog s režimem. A na druhé straně říkáte, že to nejde vést dialog s tím režimem. Takže hm, to mm, mm, víme, že ta situace není jednoduchá, ale je třeba, abyste nám to osvětlili, to znamená, již v Damašku eh, nedošlo k nějakému zárodku dialogu a s jakou stranou. Také bychom potřebovali pochopit, jak to probíhá kolem toho režimu. To znamená například dnes v armádě nebo v jiných složkách eh, režimu existují nějaký disidenti, dezertéři, dochází k oklešťování těch složek eh, nebo jak je to s tou externí eh, podporou, třeba víme, že tam jsou iránští eh, odstřelovači, ale ptáme se tedy, eh, jaké podle vás budou ty případné budoucí ne, aliance v daném regionu, které budou mít dopad na ten váš režim, ale na konflikt na Středním východě také. Takže diskutovat a přemýšlet o těchto otázkách, to znamená také i umožnit, aby operativně se posílila ta eh, eh, podpora, abychom eh, měli v ruce potom mm, usnesení OSN, které jasně řekne, že mezinárodní společenství vás podporuje a požaduje, aby se režim, aby režim odstoupil. Teď pokud jde o Turecko, zde, mm, zde existovaly opakované tedy Eh, požadavky eh, na demokratizaci a eh, i je pravda, že mm, i tam se snaží tedy trošku třeba zorganizovat různé schůzky a stanovit nové parametry svých vztahů s, s vaším režimem a Eh, snaží se tedy o nějaké nové parametry, novou, nové, eh, konf, novou konfiguraci eh, vašich vztahů. Takže co si myslíte o tomto významném partnerovi, tedy o Turecku, které hraje významnou roli v celém regionu? Děkuji. A nyní bych rád, kdybyste zareagovali. Každý z vás má 10 minut. A, a vidíte, že zájem je velký. Otázky Eh, eh, jsou velice dobře, tedy konkrétně cílené, takže prosím, pane doktore. Something... Eh, Děkuji. Bylo řečeno několik, několik, bylo vyřešeno několik otázek o křesťanech, jiných etnikách a jiných náboženstvích v Sýrii. Bohužel musím konstatovat, že v podstatě v této oblasti je situace poměrně specifická. Já jsem nedávno četl memoáry Malufa Davilio, což byl ministr před dlouhou dobou v Sýrii, kde se píše o rozhovorech eh, s Francií, které probíhaly v roce 1936. Od té doby eh, někteří eh, spisovatelé psali francouzské vládě, prosím vás, nestahujte jste ze Sýrie, protože tím ohrozíte křesťany a jiná méně zastoupená etnika. A to bylo velice vážné. Nyní režim, režim eh, hraje svou vlastní hru. Média, tisk a eh, ostatní složky občanské společnosti už mě 15 let říkají v podstatě to samé. Všichni se ptají, co uděláme pro křesťany a pro jiná etnika. Když dojde k tomu, když došlo k tomu, eh, kdy jsme byli demokratickým státem, pan premiér Chrysl Chory byl křesťan. Hashmil Etesi byl tehdy prezident. Eh, se dostal do složité situace a musel odejít. Firesachory se stal prezidentem, i on byl křesťan. A nic se nedělo, nebyly žádné protesty vzhledem k etniku nebo náboženství nebo něco podobného. V Sýrii žijeme všichni míru milovně, žijeme společně a tento režim režim pana Asada vytvořil eh, ten dojem, že eh, že netolerujeme křesťany ani muslimy nebo někoho, ale v rámci opozice jsme všichni spojeni. Křesťané, arabové a tak dále. Všichni jsme syřané v rámci revoluce Lidé na ulicích skandují jedna Sýrie. Celá Sýrie je jednotná. Já vlastně nevím, jak bych vám to mohl lépe vysvětlit. My nejsme přesvědčeni, že zde existuje nějaké nebezpečí, protože my všichni žijeme společně. Například můj učitel byl Mustafa Sivaj, což byl vedoucí muslimského bratrstva. To byl můj učitel na střední škole, byl to poslanec parlamentu. Muslimské bratrstvo v letech 45, 1945 až 49 eh, provedlo vojenský převrat. Můj učitel byl v parlamentu a ani tehdy nedocházelo k jakýmkoliv konfliktům mezi jednotlivými, eh, mezi jednotlivými náboženstvími v Sýrii. Prostě to tak nefunguje. Já jsem přesvědčen, že do budoucna, že budoucnost eh, bude dobrá pro všechny, tato všechna tato náboženství. Nyní se lidé cítí špatně, protože protože přemýšlí tak, jako já jsem přemýšlíval kdysi, že jsme pouze loutky v Asadově ruce. Sýrie je zkrátka podle této mentality nějaká, nějaká farma a my jsme zemědělci. Ale to chceme změnit. Všichni Syřané ze všech sfér společnosti chce, chtějí toto změnit. Chtějí svobodu, chtějí lepší život, chtějí ochranu, chtějí, chtějí rovnoprávnost. Takže o, tuto, o, o takovéto konflikty se, myslím, nemusíme, eh, nemusíme strachovat. Někdo rovněž zmínil Irán. A to, co Irán dělá v Sýrii. Podle mého názoru a eh, podle názoru hodně Syřanů v opozici, je Irán, eh, iránský režim, pomocníkem našeho diktátorského režimu. Protože oba jsou stejní. Oba režimy jsou režimy diktátorské. V podstatě Ayatollah má, eh, eh, pochází ze stejných podmínek jako Assad. Oba vytvořili diktátorské režimy a e, vzájemně si vytvořili strategické spojení, čímž se otevřely dveře Iráncům, kteří přicházejí do Sýrie e, například za prací. Uh, podle mého názoru určitá část revolučních armád, která přišla z Iránu do Sýrie, měla za úkol pomáhat našemu e, režimu v naší, v naší zemi. Některé z nich jsme e, zadrželi, dokonce jsme zadrželi několik lidí z Hezbaláhu, z Libanonu, Eh, ale nevíme, co se s nimi stalo. Jsou to ale všechno lidé, kteří pomáhají syrskému režimu, protože na to mají svůj zájem. Syrie jako politický režim je mostem mezi Iránem a Hispaláhem v Libanonu. Oni potřebují, aby tato diktatura pokračovala. My ji však již nepotřebujeme. Někteří z vás se rovněž eh, ptali eh, na to, jak vypadá dialog s režimem. Eh, náš režim si sezval několik lidí z opozice. Nikdo z opozice však nesouhlasil s tím, že by takovýto dialog měl, měl existovat, protože tento režim je režim zabijáků. My jsme jim tři měsíce říkali, pokud chcete dialog, Musíte stáhnout tanky, musíte stáhnout armádu, musíte zastavit mučení lidí ze strany bezpečnostních složek, musíte lidem dovolit, aby před, před, představovali své názory na ulicích a musíte propustit vězně. V současnosti máme 15 tisíc vězňů, eh, politických vězňů, plus pět tisíc politických vězňů z předchozí doby, to je celkem 20 tisíc lidí, kteří jsou ve vězení bezdůvodně. Z právního hlediska není žádný důvod, aby byli zadrženi, ale režimu je to úplně jedno. My v opozici Sledujeme především aktivitu armády. Armáda eh, pod Ahmadem Esedem eh, jednak chrání režim. Těch je 60 tisíc. 60 tisíc vojáků. A ti jsou velice blízcí eh, rodině Asadů a budou je podporovat, ale zbytek armády je nepodporuje. Takže v důsledku toho vidíme, že mnoho vojáků armádu opouští, někteří z nich odešli do Turecka, s nimi já se budu setkávat v nejbližší budoucnosti. A já si myslím, že nebude trvat dlouho, kdy sama armáda se pokusí režim zastavit, aby se přestalo se zabíjením, přestalo s proléváním krve. Podle mého názoru se toto musí stát. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme i vám. E, skončil jste velice kladně, což je důležité. E, v mnoha společnostech je armáda právě nejsilnějším aktorem. Takže prosím, profesor Galium, máte slovo. Děkuji. Já si myslím, že ta otázka je velice složitá to musíme říci otevřeně a samozřejmě je tady určité napětí a myslím si, že jsou tady zhruba čtyři nebo pět otázek, na které si musíme eh, odpovědět. Je to otázka menšiny, většiny, někdo to tady zmínil a to je pravda. Je, tady, eh, je to problém především, pokud jde o Asada a potom vnější eh, vněšování nebo zákrok a dále je tady také dialog s aktuální eh, vládou nebo jaká je dneska dnešní opozice a tak dále. Potom za čtvrté, to je otázka armády, už eh, se to tady zmínilo, ale můžeme to ještě více doplnit. A potom budoucí spojenectví, zahraniční politika a um, potom také regionální rozložení sil, například Turecko a tak dále. Turecko je velice důležité. Potom otázka většin a menšin. Já si myslím, že tady do toho zasahuje historie. V Sýrii nikdy nebyly eh, žádné konflikty mezi náboženskými skupinami. Je to křižovatka eh, různých kultur a etnik náboženství a vlastně je tady veliká pluralita ale z toho vlastně vyplývá i eh, ta schopnost občanů spolužít, ve vést spolu dialog, je to jediná země, která má uh, jsou tady uh, je tady opravdu veliká pluralita, jsou tady čtyři uh, vůdci, uh, máme tady Kurda a potom uh, všechny ostatní sunity, sunického vůdce a nikdo svou ino, identitu nevnímal jako menšinovou, vždy se vnímali jakožto syřané. Jde o takové vedení, které je opravdu pluralitní to v té opozici. Takže jsou tady i v té historii jsou tady věci, které poukazují na to, jaká je tady taková obecná nálada nebo kulturní kontext, v jakém Syřané žijí. Tady nejsou bariéry mezi Syřany, které by vycházely eh, z náboženského vyznání. Eh, nejsou tady eh, nějaké sociální argumenty, nebo není tady žádná elita, která by byla rozpolcená, nebo nějaký klan. Tady problém je, eh, že když tady eh, by se sunité dali eh, nějaké takové kdyby se pustili takovým směrem, tak samozřejmě by se potom vyprofilovali i ty ostatní, ale to tady není, tady je zkrátka jednota mezi těmi jednotlivými skupinami náboženskými nebo etnickými s výjimkou kurdské strany, ale to je spíše e, na nacionálním základě, národnostním základě a ne na etnickém, takže to je něco jiného. A pokud jde o historii a sociologický kontext, tak e, Tady je malé riziko, že by tady docházelo k nějaké eh, třeba náboženské válce nebo náboženským konfliktům. Eh, samozřejmě teď ta situace se vyhrotila, křesťané eh, mají strach, alojité mají strach a obráceně, ale Oni mají pocit, že ten režim je chrání, i když v historii je nechránili muslimové. Protože tady ta, nebyla ta identifikace, že je buď někdo součástí protimuslimské skupiny nebo muslimské eh, skupiny, ale tady šlo o to, jakou roli hráli v osvobození země, v budování té země a e, elita těchto skupin ty věci vnímá i nadále tímto způsobem a proto tady nejsou žádné rozkoly. Jestli někde občas se objeví nějaký konflikt, tak je to eh, tak, že právě ty elity těch jednotlivých etnických skupin vystoupí a řeknou, že to musí skončit. Když se režim snažil tedy eh, rozpoltit eh, ty náboženské skupiny nebo etnické, tak eh, se proti tomu ty elity postavily, varovali proti tomu a rozhodli, že každý vlastně to udělali tak, že každý imám jednoho společenství eh, vedl eh, obřad v druhé komunitě a tím pádem eh, se to vlastně urovnalo. Takže tady to je taková veliká inteligence, která se tady projevuje a takové dobré postupy, které brání tomu, aby se tady vyhrotily konflikty. A jinak, jako v ostatních arabských světech, tady eh, samozřejmě jsou určité eh, náboženská, náboženská cítění, stejně jako v Turecku nebo v jiných zeměch. A eh, nedávno v Turecku se Erdogan dostal, nebo Erdogan se dostal k moci, ale muslimové teď vychází z tureckého modelu od té doby. To znamená, že muslimové všude ve světě zjistili, že turecký model, eh, který eh, směřuje islám s demokracií, spojuje islám s demokracií, funguje lépe že je to lepší než model, který dříve vedl ke konfliktům uvnitř i, v, i mimo tak ten iránský model eh, byl konfliktní a teď už se nehovoří o islámské revoluci, teď už se hovoří o sekulárním eh, státu nebo o demokratické republice. Takže já si myslím, že toto eh, tam dominuje. Aspirace k demokracii je tady silnější i v rámci islámské strany nebo těchto skupin. Ty všichni uvažují tímto způsobem. Druhá otázka. Jak to bude po vládě Asada nebo v něj eh, intervence zásahy zvenku? Minister zahraničních věcí Sýrie to nezastíral. Řekl, že Irán pomáhá a podporuje eh, tuto skupinu. Můžou to být například různé vojenské konzultace nebo uh, jiné podoby pomoci. Byly tady, nebo nebyly identifikováni konkrétní Iráni, eh, Irá, eh, občané Iránu, kteří by tady takto postupovali, ale ví se o tom a iránský uh, iránská podpora je spíše určitou expertízou nebo politickou, morální podporou. Uh, protože oni se cítí být jaksi spojeni s tím eh, syrským eh, vládnoucím režimem. Pokud jde o dialog s režimem, před určitou dobou eh, Syřané se stejně jako Západ donívali, že tady je možné spolehat na Bašar, aby se ta situace uvolnila a aby bylo možné Eh, se zbavit té eh, třídy těch privilegovaných eh, a prostě vést, pokračovat tímto směrem. Ale Bašarovi se to nepovedlo. Byla tady velká vůle zkráčet směrem k tomu, co si chce, co si přeje lid. On ale zatím ještě k lidu nehovořil, nikdy neslíbil demokratický přechod, přechod k demokracii. Řekl, nebo nikdy neřekl, že ke konci mého současného mandátu, který bude končit v roce 2014, tak že neřekl, že po konci, po vypršení svého mandátu se vzdá uh, moci. Uh, Eh, nikdy tady nehovořil o eh, nějakých eh, prezidentských volbách, které by byly svobodnější. Je tady kampaň, která je stále ostřejší. A je tady veliký nátlak na domácnosti a vlastně se spojili s tím, co říkal Kadáfi Libijcům, že budou, který řekl, že budou Libijce pronásledovat, stíhat a začnou vlastně s takovými čistkami nebo začnou vypínat elektřinu, eh, vodu, tak, aby izolovali obyvatele a že vlastně půjdou takto tvrdě proti nim mučení a tak dále. Eh, bylo tady už 53 mrtvých eh, umočených eh, v Sýrii od počátku těch událostí, 15 tisíc vězňů a 2 tisíce eh, různých obětí, které tedy zemřely. Pokud opozice by řekla, že by chtěla vést dialog kdybychom my chtěli s nimi vést dialog s tím, že oni ale budou i nadále pokračovat v mučení a útocích na obyvatelstvo, tak eh, to nejde. My žádná strana z opozice nemůže souhlasit s takovým dialogem, protože by se diskreditovali a ztratili by tvář před svým obyvatelstvem. Takže když lidé říkají, v pátek byly, byly eh, pátek byl označen za pátek dialogu, a, ale to není skutečný dialog když to je tak, že režim si jmenuje členy, kteří budou v tom dialogu, kdo naplánuje program, eh, co bude se projednávat. A neřekne se vlastně, jaký je ten účel proč se vlastně ti lidé sejdou, proto aby se rozdělili eh, celý ten koláč, anebo proto, aby se bavili o přechodu k demokracii. To nemá smysl. Opozice byla naprosto vyloučena z celého dialogu, z celého jednání, nemohli se účastnit přípravy toho dialogu. To znamená, to není dialog, je to diktát, další eh, diktátorský počin. Takže my neodmítáme dialog, my odmítáme vykonstruovaný dialog, falešný dialog jenom na oko. Opozice nemůže souhlasit s tímto dialogem, pokud nedojde k přerušení eh, represí. To je opravdu naprosto klíčová podmínka. Pokud bude pokračovat stíhání eh, občanů, tak nemůžeme souhlasit s dialogem, protože to není skutečný dialog, to je i nadále podřizování se nějakému svévolnému režimu. Takže v tom se je opozice zajedno. jedno dialog, který režim před několika dny tedy tímto způsobem zorganizoval, naprosto selhal, protože nikdo, žádná osobnost, ani jediná eh, strana tam neměla svého zástupce. Nikdo nesouhlasil s tím, že by se účastnil. A byl to naprostý propad, naprosté fiasko protože to bylo naprosto nedůvěryhodné. Tak eh, Lidé v Syrii někdy doufají, že armáda začne jednat, ale já si myslím, eh, že na něco takového nemůžeme eh, spoléhat, nebo nechceme, aby se armáda jaksi rozložila. My potřebujeme, aby byl zaručen pořádek toho období, až padne režim. A armáda armáda se neúčastní eh, těch represálí. To jsou vlastně jednotliví eh, vybraní, eh, kteří mm, vlastně jednotlivé vybrané celky, které prostě toto provádí, ale armáda jednoho nebude hrát svou roli a já myslím, že s Bašarem už o tom jednat nemůžeme, protože ten už není důvěryhodný, není důvěryhodný pro demokratický přechod. Tento přechod k demokracii bude možný jenom pod řízením nějaké národní rady, kde by byli zástupci ozbrojených sil, těch, tedy ti, kteří nepáchali žádné zločiny a potom samozřejmě také zástupci opozice. A ti budou řídit tyto kroky a budou připravovat Sýrii pro demokracii. Poslední věc. Spojenectví Sýrie. Já si myslím, že tato krize v Sýrii je specifická tím, eh, že eh, regionální regionální mocnosti e, v tomto regionu, jako Turecko, Egypt a tak dále, tam hrají mnohem důležitější roli než mezinárodní společenství, větší než USA nebo Evropa. Já se vám omlouvám, jsme sice v Evropě, v Evropském parlamentu, ale myslím si, že to tak je. A myslím si, že Evropané by měli právě spolupracovat s těmito sousedními nebo regionál, zeměmi, které působí v regionu. A je zde eh, určitá obava, eh, že by se ze eh, Sýrie mohla stát taková scéna, kde spolu budou tyto sousední země sou, soupeřit ovliv. A tady je důležité, aby demokratizace byla do, probíhala tak, že tyto místní sousední země budou spolu vést dialog, budou spolupracovat a, a turecký minister pojede do Iráku a, a bude potom v zemích Perského zálivu. A tady já to velice vítám, protože je potřeba, aby Evropa se toho také držela, aby s nimi spolupracovala, s těmito zeměmi, jako je Irán a Turecko. A tato otázka musí být vidět oddělená od otázky Iránu a eh, jader eh, a jádra v Iránu, jaderných zbraní. Takže tady je potřeba vést tuto věc odděleně, je potřeba vést tento dialog plodným způsobem mezi Iránem, Tureckem, Egyptem a eh, zeměmi Perského zálivu. To je velice důležité. A myslím si, že v tomto ohledu Irán se nebude donívat, že změna režimu v Sýrii přivede Sýrii k tomu, že bude v opozici proti Iránu. My to nechceme, my nechceme být v opozici proti Iránu ani proti jinému státu. My chceme spolupracovat se všemi sousedními zeměmi, zeměmi, které působí v regionu. Chceme uh, se vzájemně vyjadřovat respekt, vzájemně se respektovat a já si myslím, že vy k tomu můžete pomoci. David. Děkuji, pan Mario David. Oh, thank you very much, Chair. Uh... Děkuji, jenom velice stručně. Já několikrát jsem mi tu možnost se setkat s panem prezidentem Asádem a měl jsem pocit, že má menší moc, než jsme si mysleli, že je více pod kontrolou té staré gardy, otce a ty reformy, které několikrát sliboval, tak bohužel nebyly nikdy realizovány a to byl asi hlavní důvod, jak to vypadá. Ale teď už je stejně pozdě. Já myslím, že eh, ještě bychom vám měli říci, že všichni litujeme to, jak mezinárodní společenství je pokrytecké a vlastně, že zde používáme dvojí metr měli bychom eh, odsoudit eh, eh, ty z mezinárodního společenství, kteří se tak chovají, jako třeba Rusko, Čína, Brazílie. Třeba když si porovnáme způsob, jak se řeší syrská krize a libyská krize. A vy jste řekl velice povzbudivá slova ohledně sekulárního státu do budoucna. No, Eh, dialog kultur a eh, mírové soužití eh, lidí různého vyznání, to je něco, co si přejeme a bude, doufáme, že bude pokračovat rychle. Otázka útoku na ambasády včera. To také odsuzujeme velice pevně. Mm, musíme mm, asi se zamyslete nad konkrétními opatřeními, jak zastavit krve prolití, ale asi eh, se nám nepodaří tedy to udělat tím, že zmrazíme majetek toho či onoho. Ani eh, si nemyslím, že nějaké strategie jako invaze v Libii by také fungovaly v Syrii, ale něco konkrétně musíme udělat. Závěrem ještě eh, bych vás eh, požádal, abychom zůstali ve spojení a chtěl bych popřát vám osobně a všem Syřanům eh, hodně úspěchu v transformaci vaší zemi. země. Děkuji, že jste přišli. Pán předseda, děkuji. A jak vidíte, solidarita zde je. Velice si ceníme vašich informací a toho, že jste nám eh, dali po, nahlédnout do reality vaší. Všichni kolegové, kteří se zúčastnili zkůze, určitě si to ocení a přeji, přeji vám hodně úspěchu. Děkuji.